Bonjour, je vous remercie. Dobrý den, prosím, posaďte se. Chtěl bych vás přivítat na této první schůzi po letních dovolených a doufám, že jste všichni v plné formě. Než se podíváme na návrh pořadu jednání, dovolte, abych vás upozornil na strašlivý cyklon, který eh, dnes v noci udeřil na karibské, tedy antilské mm, ostrovy, konkrétně na dva eh, ostrovy, které spadají pod Evropu, to je eh, Sem Bartelemy, svatý Bartoloměj a svatý Martin. Tyto dva ostrovy jsou zcela poničeny. Svatý Martin z 95 Eh, a to i v té části, která spadá pod eh, Nizozemsko, i v té části, která spadá pod Francii. Jsou tady ztraceny investice za celé dlouhé roky a tyto země jsou zcela poničeny. Letiště, infrastruktury, telekomunikace, eh, zařízení cestovního ruchu, všecko je zničeno. A samozřejmě se k tomu ještě přidává tragická bilance lidských životů. Já jsem tedy přesvědčen, že všichni eh, projevíte s námi solidaritu a že společně eh, si solidárně připomeneme eh, postižení těchto evropských občanů a obecně za to postižení všech těch dalších oblastí Eh, v Karibiku, oblastí, které stále ještě čeká na úder tohoto cyklonu. A já bych chtěl požádat eh, Junckera, ale další dva komisaře, Kretu a Memiču, aby využili všech eh, možných nástrojů solidarity vůči těmto územím. A jsem přesvědčen, že také kolega Lambert se k tomu chce vyjádřit. Prosím. Voorzitter, dank u wel. Děkuji, pane předsedo. Eh, myslím si, že eh, docela dobře eh, se nad tím pozastavit hned na začátku schůze. To jsou oblasti, kde se orkány vyskytují častěji, ale tahle Irma je opravdu ničivá a směřuje i ke Spojeným státům. Takže je určitě eh, dobré se nad tím pozastavit. Já se chci zeptat, jestli ze sekretariátu, to je opravdu velmi důležité, bychom mohli dostat eh, ještě možná dnes eh, nějakou, nějaký přípis ohledně stavu těch ostrovů a postavení těch ostrovů a těch různých nástrojů. Já si myslím, že to je důležité použít ty správné instrumenty na ten správný ostrov protože eh, ne eh, každý status umožňuje eh, stejné stejné instrumenty a mm, možná, že už bychom se na konci dnešního zasedání mohli zaměřit na to, jaké další kroky přijmeme. Takže předem děkuji za nějaký takový dokument. Děkuji. A také Louis Josef chce promluvit. Ano, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já jsem zástupce eh, zde v Evropském parlamentu eh, z této oblasti. Jsem opravdu velice eh, vděčný za projev solidarity, který vyjadřujete s obyvateli tohoto regionu. Eh, bohužel je, eh, oplakáváme několik mrtvých, myslím, že jich je zatím osm. Z 95% je poničený ostrov svatého Martina. Nevím, jestli si dovedete představit, co to znamená. Fouká tam vítr až rychlosti 300 km za hodinu. V roce 1989, kdy proběhl cyklon Hugo, došlo k tomu, že letadlo, které stálo na dráze, že toto letadlo bylo, ostatně těžké letadlo, bylo posunuto o 30 metrů vychrem, který foukal tehdy a byl mnohem slabší než eh, vítr, který eh, jsme zažili teď. Jsem přesvědčen, že dostaneme od eh, evropských kolegů solidaritu a že se postaráme o to, aby tyto dva krásné, nádherné ostrovy, tak poničené, se mohly rychle z toho spamatovat a aby lidé rychle mohli žít ve slušných podmínkách. Děkuji. Také vám děkuji. A nyní se podíváme na návrh pořadu jednání. Máme jednu malou změnu. Eh, a se souhlasem zpravodaji eh, paní Žofrida a pana Kocolino navrhuji, abychom prohodili pořadí eh, projednání těchto dvou zpráv, tedy zpráva Kozolino a zpráva Jufrida. Pakliže nikdo nemá nic proti tomu, prohodíme body 7 a 8. Bod 8 probereme nejdřív a teprve poté bod 7. Návrh zápisu ze schůzí 19. až 20. června, 29. června a 12. až 13. července jsou k dispozici na webových stránkách. A jako obvykle navrhuji, že nebudou-li žádné námitky, budeme tyto texty považovat za schválené. A také myslím, že můžeme schválit časový harmonogram schůzí výboru Regi na rok 2018. Ten vám byl předložen. Jak víte, naplánovat 20 schůzí eh, pro každý z výborů je velmi obtížné a já myslím, že se nám podařilo dosáhnout nejlepšího možného eh, způsobu. Eh, máme tedy schůze, které už nebudou ve čtvrtek odpoledne, aby každý měl možnost se včas vrátit domů a nemáme také schůzi v srpnu. Teď Eh, přejdeme k hlasování. Eh, nejdříve bod 5, souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018. Máte všichni, prosím, hlasovací kartičku? Navrhuji, abychom začali s hlasováním. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď eh, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2.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 Zamítnuto. A teď návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, návrh 19. Eh, ne, na, pardon. Návrh 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Navrhuji ověřit to. I v tomto případě. Končíme hlasování takže to je jasné, velkou většinou zamítnuto. A teď návrh 21. 21. Návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl, že je to schváleno. Ale možná si to ověříme. No, já bych řekl, že je to schváleno. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. S výrazněji většinou schváleno. Návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Navrhuji ověřit to elektronicky u návrhu 34, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. A. Takže to není schváleno. Návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl, že je to schváleno. Ale ověříme si to. Přece si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, schváleno jasným, jasnou většinou. Návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Končíme hlasování. Takže schvála, zpráva naší eh, předsedkyně je jasně schválená a já za to děkuji. A není. Tady máme zprávu našeho kolegy Valkarsela. Je tady? Ne, není tady. Ale přesto budeme hlasovat ehm, hned teď, abychom nestráceli čas. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je zamítnut. Návrh 2. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 1. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Návrh je schválen. Odstavec 1, návrh 1a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. E, AMC2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 52. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 57. Pro, proti, zdrželi se, já navrhuji ověřit to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 58 pro, proti, zdrželi se. Navrhuji také ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se. Navrhuji také ověřit návrh 59 a zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Je to schváleno. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 77. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 10, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 11, pro, proti, schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Končíme hlasování. Ano, tak výraznou většinou je zpráva schválená a blahopřejeme našemu kolegovi Valkarselovi. Yeah. Notre collègue. Eh, naše kolegyně Jufrida je tady a my budeme teď projednávat její zprávu. Jak jsme se dohodli úvodem, je to zpráva o konkurenceschopnosti v regionech s nízkými příjmy a nízkým růstem. Jde o první výměnu názorů ve výboru na téma této zprávy. Ale není to poprvé, co se náš výbor zabývá touto problematikou. Je tedy otázka, jak zlepšit účinnost politiky soudržnosti v některých evropských regionech. Je to otázka, která se tedy týká budoucnosti politiky soudržnosti. A já prosím kolegy, kteří se nechtějí účastnit této rozpravy, aby Eh, rychle a v tichosti opustili sál, aby kolegyně Jofrida mohla hovořit v klidných eh, podmínkách a mohla nám tak eh, prezentovat svou zprávu. Následně dostanou, zpráv, dostanou slovo stínový zpravodajové. Prosím. Grazie. Děkuji. A přeji vám všem dobré dopoledne. Já bych ráda zahájila naši výměnu eh, názoru jenom několika eh, poznámkami. Tyhle eh, témata už jsme, nebo tahle témata už jsme široce projednávali a teď už k ním máme podrobnosti. Komise vydala stanovisko k těm regionům s nízkými příjmy. Jedná se o 8 regionů v 7 státech a jejich HDP eh, se sice přibližuje průměru, ale eh, nezaznamenávají růst. Jedná se o Itálii, Španělsko eh, a Portugalsko. A potom jsou to nízkopříjmové regiony s velmi nízkým HDP, které ovšem zaznamenaly určitý růst takže jsou i méně rozvinuté než ty eh, nízkorozvojové regiony, ale politika soudržnosti eh, tam eh, přináší ovoce. Dávám příklad. Jsou to regiony v východní Evropě, jako v Bulharsku, Rumunsku, Polsku a, a Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Maďarsku. Budeme se dále zabývat eh, v této zprávě eh, otázkou eh, vzdělávání například. A samozřejmě otázka zaměstnanosti se nám tady vrací neustále. Je to otázka ožehavá. Komise se tady obává eh, rigidního pracovního trhu, kde je obtížné eh, kolektivní vyjednávání. A, a odmítá fakt, že minimální mzda je překážkou eh, zaměstnávání. Často tady v těchto regionech jsou smlouvy na dobu určitou a firmy vzhledem k nejistým vyhlídkám nechtějí najímat dlouhodobě. Několik věcí, které bych vám zde předložila k eh, zamyšlení, tak abychom z toho mohli vytvořit zprávu. Komise uvádí, že veřejný deficit je zásadní překážka k růstu a, zpomaluje uplatňování politiky soudržnosti. Zpráva komise a, eh, říká, že je tady přímá vazba mezi soudržností a veřejným dluhem protože to omezuje schopnost strukturálních fondů vytvářet růst a rozvoj. A je docela jistě pravda, že k veřejné zadluženosti je třeba přihlížet a regiony, které závisí na evropských zdrojích, cítí dopady nedostatečných investic ale v zprávě komise chybí eh, eh, jeden aspekt a tím je právě eh, ten deficit. Je třeba tam započítat totiž něco jiného než ten celostátní deficit. Samozřejmě se sníženým deficitem by byly eh, větší šance na zvýšení zaměstnanosti, ale potom jsou tam ještě další makroekonomické rozměry. Španělsko a Portugalsko ukázali, jak je nezbytné v minulosti tedy eh, vytvořit vazbu mezi politikou soudržnosti a makroekonomickou politikou. Tyhle musíme vnímat eh, pospolu, abychom podpořili investice do regionů eh, s určitými strukturálními problémy. Jsou tady určité vzájemné vazby, které musíme mít na paměti, až eh, budeme stanovovat čísla v politice soudržnosti. A je třeba to provázat nejenom s další hospodářskou politikou, Dodržování podmínek, to je pořád eh, důležitý parametr, tak abychom mohli eh, podpořit eh, reformy. A potom bychom se ještě chtěla užít vztah mezi politikou soudržnosti a konkrétními doporučeními v rámci evropského semestru. My ale nechceme, aby politika soudržnosti byla eh, založena jenom na tomto eh, semestru. Eh, v ty nízkopříjmové regiony potřebují podporu a proto my potřebujeme určitě dlouhodobé programy, které těm regionům umožní konsolidaci. to eh, musí být v souladu s návrhy komise. Jsou tady možná dva scénáře. Za prvé, koheze, eh, která je založená na investicích v rámci evropského semestru. A, a, a budeme pokračovat v rámci té makroekonomické politiky, tak jak ji eh, teď známe. A proto by bylo dobré, aby a, nadále komise využívala ten, eh, ty své nástroje, které má makroekonomické. A za druhé, eh, regiony nedostatečně hm, rozvinuté by mohly mít prospěch z předem předložených eh, plánů na překonání tedy zásadních rozdílů a vytvoření rovných podmínek. Můžeme se o to eh, pokusíme, eh, pokusit tak, eh, že nebudeme podřizovat jednoho druhému, ale budeme spolupracovat na základě rovných podmínek. Já se teď bude těšit na vaše návrhy a připomínky. A děkuji vám. No, myslím, že je tady velice zajímavý bod v tom, co tady zaznělo. Neexistuje evidentní vazba mezi mírou růstu a mírou rozvoje. Můžete mít regiony, které mají vysoký růst a přesto eh, jsou z hlediska úrovně rozvoje opožděné. Eh, a vidíme i z území, kde je velmi nízký růst, ale kde celkové bohatství je dosti eh, veliké. Cílem politiky soudržnosti je směřovat eh, k obojímu, to jest rozvoji i vytváření pracovních míst. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům za EPP. Je to koláš kolega Fernando As. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce eh, za, tento tuto zprávu z vlastní iniciativy a mám k ní několik připomínek. Za prvé vítám eh, vaši iniciativu. Eh, vítám iniciativu pilotních projektů paní Keto z před dvou let k pilotním projektům před dvěma lety tady v Rumunsku a Polsku. To byl dobrý příspěvek k vytvoření politických, politické strategie pro, těchto, pro tyto regiony. Teď tady máme eh, rozdělení do dvou eh, velkých skupin. Za prvé eh, regiony, které nejsou dostatečně rozvinuté. To jsou ty na východě a potom ty regiony na jihu, které nerostou dostatečně. Pracovní dokument komise, který byl předložen v Dubnu, je velmi dobrou iniciativou Eh, vytváří se zde eh, vhodná iniciativa, která je komplexní, je eh, analýza, která je komplexní. Ale důležitá věc, a sice účast obcí a autonomních regionů, to by bývalo bylo ještě asi efektivnějším přístupem. My už jsme to tady říkali několikrát na tomto výboru. Další připomínka musíme eh, zohlednit, že každý eh, region má svoji eh, vlastní růstovou strategii. A, musíme také zohledňovat regionální specifika. V té zprávě se také říká například, že lidské zdroje je třeba posílit a potřebujeme eh, stabilní makroekonomický eh, rámec. A třetí připomínka, a už jsme na to vždycky eh, poukazovali, že je třeba, aby Eh, činitelé rozhodující měli eh, přístup k aktuálním informacím dobře strukturovaným. To chci znovu zdůraznit. Jinak vám mohu jenom poblahopřát k eh, výsledku té zprávy. Já jsem z regionu, který roste pomalu. Já jsem byl <clears throat> také starostou tam a v jedné obci a Vím, že je třeba mít eh, dobře rozpracovanou eh, strategii růstu na venkově. V eh, městech je jiná rozvojová struktura a v tom dokumentu se na to poukazuje. Já bych teď rád citoval něco, o čem jsem hovořil před rokem a půl. Hovořili jsme tehdy o městské agendě a o agendě eh, pro eh, eh, říce osídlené regiony. Ty je třeba koordinovat v rámci cíle pro trvalé, cíle trvalé udržitelného rozvoje. Je třeba zohlednit realitu ve městech. Ale je také nezbytné, mít specifickou eh, politiku pro říce osídlené regiony. Takže pokud tam tohle nebylo eh, specificky zmíněno, tak já si myslím, eh, že jinak ta zpráva pojmenovala dobře specifické problémy, je třeba, aby existovaly dobré pozitivní finanční eh, podmínky pro rozvoj regionu. Já myslím, že tenhle dokument je velice eh, dobrý pro eh, budoucnost kohezní politiky. Děkuji vám. Merci, cher Děkuji, pane kolego, a nyní prosím za skupinou SAD. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já potřebuji, podporuji to, co říkala paní zpravodajka. Mám takovou specifickou otázku. Máme přece rozdíly mezi regiony s tím rozvojovým odstupem, řekněme. A mě by zajímalo, jestli při psaní této zprávy jste v rámci, spolupráci, v rámci spolupráce s komisí získali nějaké poznatky o tom, jak ty regiony, které už léta dostávají regionální pomoc, ale nedaří se jim nějakým významným způsobem pokročit, tak zda v rámci naší politiky soudržnosti s tím lze něco dělat, aby se tam konečně dosáhlo pokroku. Například, my jsme byli s výborem na Sicílii a tam už eh, se posílá desetiletí obrovská podpora, ale evidentně se tam nedaří se kamkoliv posunout. A my se musíme ptát, co to pro nás znamená. Jestli musíme vytvořit speciální programy nebo zahájit intenzivnější spolupráci s danými regiony, abychom mohli pomáhat při vývoji vývojových, rozvojových strategií. To by mě zajímalo. Tedy, eh, jestli mi k tomu můžete něco říci, eh, zda by ta zpráva v tomto mohla nějak pomoci, protože mě se na to doma neustále ptají. A já bych ráda měla nějakou odpověď kterou bych lidem mohla dát a nejenom se hloupě tvářit a říkat v podstatě, že jediné řešení je přestat jim ty peníze dávat. Takže mě by zajímalo, jestli můžeme najít nějakou cestu v rámci této zprávy, udělat něco konkrétního, nějak konkrétně přispět k e, otázce rozvojové politiky pro tyto regiony. Děkuji vám. děkuji a není za EKR, prosím, paní stínová zpravodajka tady není, takže za ALDE, prosím, náš pan kolega. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, především eh, poděkoval za pracovní dokument zaměstnanců komise, protože tam je zdůrazněno několik důležitých věcí, které já jsem v posledních letech různě zdůrazňoval. Za prvé, Abychom eh, dosáhli skutečného růstu a zlepšili eh, postavení eh, regionu s nízkým růstem a s nízkým příjmem, musíme sázet na strukturální reformy. To je velice důležité. Když tady slyším paní Kr říkat, že musíme konečně říci ano, co je třeba udělat, tak já si myslím, že jedna z důležitých odpovědí je program strukturálních reform. Eh, zeptám se komise. My jsme tedy eh, mm, dostali eh, přípis letos v létě, že už nejsou peníze v programu na strukturální reformy. A já bych se přesto zeptal, jak ty investice dopadly, jak se to vyvíjí. Protože to je jeden z klíčů řešení problémů příslušných regionů. Velice důležité je tady také, je tady také reforma pracovního trhu. Já bych velice eh, rád, aby eh, zde bylo zúraznilo, že eh, reformy pracovního trhu jsou důležité a mm, já předpokládám, že u vás, pane předsedo, ve vaší zemi, až se zreformuje pracovní trh, to, to také povede k většímu růstu, i když rozhodně nepatříte k zemím s nízkým růstem. Potom druhá věc, Eh, musíme si eh, uvědomit eh, politické reality. Tohle je pracovní dokument zaměstnanců komise. A z něj vyplývá, že makroekonomický rámec je velmi důležitý pro výsledek investic. A musí zde být silnější vazba s evropským semestrem, čili mezi evropskou soudržností a evropským semestrem. A komise eh, zdůrazňuje v tom dokumentu, že jsou tady makroekonomické kondicionality. Takže eh, byl bych rád, eh, až paní zpravodajka předloží ten dokument, aby tam tohleto také bylo, aby přivedla k té politické realitě. My tady neustále hovoříme o makroekonomické kondicionalitě a musíme k tomu přilížet i zde. Všechny ty investice eh, eh, musí přicházet s eh, myšlenkou, že se musí vyplatit především. A potom poslední věc, pane předsedo, na kterou jsem chtěl mm, upozornit, stejně jako kolega Roas, je při hledání růstu velice důležité také sázet na chytrou, specializ- chytrou specializaci lépe investovat do eh, lepších dovedností eh, lidí na trhu, lepších kvalifikací a vedle toho investovat do eh, infrastruktury. Pokud máme pokračovat s Fondem soudržnosti po roku 2020, tak tam se bude investovat v centrální režii Evropské komise do eh, právě eh, v těch eh, <clears throat> strukturálních potřeb, ale musí to být i ty mm, dovednosti. A potom v neposlední řadě administrativní kapacity. Podívejte se, praxe veřejných zakázek, ty právní postupy. Já si myslím, že tady hrají, hraje veřejná zpráva v příslušných regionech obrovskou roli a je třeba ji nadále rozvíjet. Děkuji vám a za Gué. Eh, kolega Dimitris Papandopoulos. Děkuji, pane předsedo. Toto je velice důležité téma pro regiony eh, s nízkým růstem a s nízkými příjmy. Je zcela zřejmé, že je zapotřebí zlepšit nástroje a zlepšit zdroje, které má, prostředky, které má Evropská unie na snižování těchto velkých rozdílů. A děkuji zpravodajce, že tady předkládá materiál pro naše úvahy. Um, Náš eh, liberální kolega z Nizozemska si musí uvědomit, že eh, prostředky z EFSI by měly financovat eh, právě ty projekty, které podpoří inovaci, výzkum a vytváření pracovních míst v těchto regionech s nízkými příjmy a s nízkým růstem. Raději takové věci než třeba dálnice, kterých už je dostatek, jak v Nizozemsku či v Německu nebo tomu vy snad chcete věnovat tyto eh, peněžní prostředky eh, tam, kde to není vlastně zapotřebí. Uvedu jedno číslo, jen jedno. Kromě oficiálních čísel, prostředky, které jsou věnovány na výzkum a eh, inovace v Evropské unii, ze 78% jsou věnovány severní a střední Evropě, 11% jižní Evropě a Eh, jen velmi nízké procento jde do východní Evropy. A to znamená, že vlastně tady eh, dochází k úniku mozku směrem k těm bohatším zemím a to dále ochuzuje regiony s nízkými příjmy a nízkým růstem. Tyto regiony jsou právě především na jihu Evropy. A to jsou zejména ty s nízkým růstem a regiony s nízkými příjmy, ty jsou zase zejména na východě Evropy. Ptám se, zda uděláme něco pro to, abychom tyto rozdíly snížili, nebo zda budeme plítvat těmito prostředky tím, že eh, se budou věnovat tam, kde to není zapotřebí a nepůjde to do těchto regionů. Politika soudržnosti musí být nadále intenzivní, musí naopak se dále posílit. Právě u takovýchto regionů je třeba zvýšit financování a, a dohlednout na to, aby nedocházelo k plítvání prostředků, aby byly prostředky směřovány tam, kde jsou užitečné. Proto musíme mít jasná pravidla a jasnou kontrolu. Je třeba uh, zprůchodnit byrokratické postupy. A musíme eh, sledovat dobré cíle, nechat se svést cesty eh, nesprávnými cíly, například Rodos či Kos, dva ostrovy v Egejském moři, které mají relativně dost vysoký příjem díky cestovnímu ruchu. Naproti tomu jsou tady další ostrovy eh, z mé země ve stejném regionu, eh, které takové příjmy nemají eh, kde je růst velmi nízký a které potřebují infrastrukturu. Znamená to, že tyto ostrovy odsoudíme k tomu, že musí zůstat na té nízké úrovni, na které jsou nyní? A nebo se rozhodneme, že půjdeme za rámec současných postupů, že budeme sledovat eh, politiky právě ve prospěch těchto území s nízkými příjmy a s nízkým růstem. Eh, žádáme tedy, aby se více investovalo s potřebnými nástroji ve prospěch eh, těchto regionů. A to jak ze zdrojů EFSI, tak z rozdrojů Horizontu 2020. Pokud eh, to neuděláme, budeme prostě dále a dále diskutovat eh, a eh, přitom nevyužijeme politik rozvoje a soudržnosti. Děkuji zpravodajce a chci jí říci, že já jsem velmi rád, že můžeme spolupracovat se všemi politickými frakcemi a že dospějeme ke zprávě, která bude velmi široká. Děkuji, Dimitrisi. A nyní za zelené kolega Brunis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, manau, Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Já jsem přesvědčen, že tato otázka je velice důležitá eh, v rámci solidarity uvnitř EU. A Od toho, jak budeme řešit solidaritu mezi sebou, bude odviset i budoucnost celé Evropské unie. Zatím máme v EU velké rozdíly mezi jednotlivými regiony, co se týká příjmů. Nebo co se týká HDP. A to způsobuje mimo jiné také vnitřní migraci, tedy migraci uvnitř EU. Já jsem přesvědčen, že stojí daleko více eh, stavit novou infrastrukturu v regionech, kde tito migranti končí, než v regionech, odkud přicházejí. Máme 47 eh, regionů v osmi státech v EU kde máme velice nízkou úroveň příjmů a velice nízkou míru rozvoje. A na to nesmíme zapomínat. Máme regiony, které, které se s pomocí EU vyvíjejí velice rychle. Je potřeba dbát na to, aby problémy těchto jednotlivých regionů byly eh, co nejrychleji řešeny. V rámci zprávy komise se toto také zdůrazňuje. Já jsem přesvědčen, že problémy těch regionů, které se nevyvíjejí tak rychle, souvisejí i s administrativní kapacitou. Rád bych upozornil na to, že plánování finanční pomoci v EU musí samo býti náležitým způsobem naplánováno. Ale zároveň si myslím, že všechny regiony, podobně jako všechny členské státy, mají každý své specifické výzvy. A v rámci dokumentu komise eh, je prováděna analýza důvodů těchto, této situace. A vidíme z toho, že máme různé mezery, například v oblasti vzdělávání nebo i v jiných oblastech. A já si myslím, že tato malá analýza je krok správným směrem a měli bychom vyzvat komisi k tomu, aby provedla detailnější zhodnocení eh, možností a případných nebezpečí. A toto hodnocení by pak mělo být i pravidelně aktualizováno ze strany komise. Neměli bychom ani zapomínat na to, že konkurenceschopnost není dána pouze podporou z EU, ale e, také právními akty, právním prostředím daného členského státu. A i o tom je potřeba zapřemýšlet podívat se na to, co co způsobuje. Protože některé země evidentně budou muset udělat věci, které jiné státy již udělali. No a na závěr bych rád upozornil ještě na to, co v tom dokumentu komise chybí a eh, doufal bych, že to bude součástí zprávy parlamentu. A to jsou ty rozvojové rozdíly v rámci těch jednotlivých regionů v té které členské zemi. Eh, ty statistické údaje, které aktuálně máme k dispozici, eh, tyto rozdíly dostatečně nezohledňují. A proto bych rád instituce EU vyzval k tomu, aby na tento problém nezapomínali. Máme určité členské státy, které platí za jeden region, kde ale e, vzhledem k vnitřní politice je i vnitřní rozdělení a to je velice důležité. Děkuji a prosím pana, paní Amato. Sì, noi oggi discutiamo di regioni. Děkuji. My zde dnes hovoříme o regionech, které zaostávají na základě zprávy komise z Dubna. Zdůrazňuje se eh, zde to, že 47 regionů v osmi státech Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko, Bulharsko a Polsko jsou regiony s, nízkým příjmy, s nízkými příjmy nebo regiony s nízkým růstem. Takže vidíme, že ty eh, regiony s nízkým příjmem jsou v podstatě všechny z východní Evropy a ty s nízkým růstem jsou na jihu Evropy. A komise se snaží identifikovat způsoby, jak eh, podporovat regionální strategie za pomoci evropských fondů. Pokud to neuděláme, bude obtížné najít řešení. Eh, my souhlasíme. Komise identifikuje pět důvodů celé této věci. Hospodářská krize, která eh, probíhá už deset let a vytváří nerovnováhy a mezery, eh, nízká úroveň zaměstnanosti, nízká úroveň vzdělanosti, nedostatečně rozvinuté systémy výzkumu a inovací a eh, málo kapacity institucí a samozpráv. Také eh, k tomu přispívá fakt, že naši mladí lidé nebyli dostatečně vzděláni a dochází také k poklesu populace a v neposlední řadě také k poklesu veřejných i soukromých investic. Potřebujeme investice, které podpoří takzvanou inteligentní specializaci. Je potřeba snažit se snížit eh, rozdíly, snížit mezery mezi regiony a investovat do vzdělávání tak, aby ty regiony byly atraktivnější, aby v nich zůstával lidský kapitál, který tam je, abychom zabránili tomu takzvanému brain drainu. Komise chce posílit politiku soudržnosti na základě evropského semestru, ale eh, za poslední tři roky eh, jsme viděli, a to jsme tuto diskusi vedli už nesčetněkrát. A viděli jsme, jaká je situace ve Španělsku a v Portugalsku. Trvali jsme na článku 23, ale to tu situaci v těch regionech zhoršilo. Já jsem z Pulie, z Mezzogiorno, a tom dokumentu je celá jedna stránka zaměřená na tento region a říká se tam, že mezi lety 2008 a 2014 se o 27% snížily veřejné investice a došlo ke snížení HDP v tomto regionu o 4% body, což je eh, ještě horší než zbytek Itálie. My si samozřejmě uvědomujeme, že mezi severem a jihem Itálie jsou určité rozdíly, ale to platí pro všechny zaostávající regiony. My jsme obdrželi desítky milionů finanční pomoci z politiky soudržnosti, ale Ono se to všechno věnovalo na šéfy samozpráv na národní, regionální a místní úrovni, kteří ukázali, jak neadekvátně s těmito prostředky dokážou nakládat. EU také stanovuje pravidla o deficitech a o zadlužení, což je ve skutečnosti kontraproduktivní. Komise vytvořila investiční plán, ale zatím nedochází k dostatečné spolupráci na národní úrovni co do národní a regionální politiky a spolupráci s EU. A ti občané, kteří tímto byli zasaženi nejtvrději, očekávají pomoc, ne to, že jim někdo bude peníze na rok 2020 pozastavovat. Já musím říct, že region Mezzogiorno, stejně jako ostatní zaostávající regiony, má velké problémy s rozvojem administrativních a institucionálních kapacit, kromě toho, že máme také velké problémy s korupcí. Takže je eh, potřeba zavést eh, opatření proti podvodům, a je potřeba přeskoumat rozpočty a zajistit nezávislost eh, veřejné zprávy, certifikačních orgánů a tak dále. Takže máme určité pozměňovací návrhy, které eh, k této zprávě předložíme. Děkuji. A děkuji vám. A teď máme ještě osm řečníků na našem seznamu. Pak dáme slovo zástupci komise a znovu slovo zpravodaji. Já tedy prosím abyste se pokusili vyjádřit stručně. Prosím, kolega Žulu. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejdříve pár slov eh, na úvod, eh, abych poděkoval zpravodajce za její práci. A chci říct, že to je dobrá zpráva, i když samozřejmě lituji, že situace těchto Eh, regionů v těch velmi vzdálených oblastech má málo kdy pozornost našeho výboru. Ty si také zaslouží podporu. Dovolte, abych upozornil na dvě věci, které mimo jiné mě připadají velmi důležité v této zprávě. Především je to místo, které eh, věnujeme eh, tomu rozlišování to si myslím, že je důležité. Měli bychom nadále pokračovat s touto diferenciací. Velice často říkáme, jak složitá je politika soudržnosti, ale ta složitost, eh, ta do velké míry vyplývá z toho, že se stále eh, přistupuje mm, ke všem těm opatřením, eh, programovým opatřením úplně stejným způsobem. A dále je třeba určitě pokročit v diferenciaci mezi regiony. Eh, ne mezi státy, ale mezi regiony, protože v rámci jednoho státu, ať už jakýkoliv, mohou být velké rozdíly mezi regiony. Třeba ve Francii jsou určitě velké rozdíly mezi pařížským regionem a eh, například regionem Majot. Eh, to je určitě třeba zohledně tuto diferenciaci. A za druhé bych chtěla říci, velice často se hovoří o ukazatelích politiky soudržnosti. Ve zprávě komise vidíme, že se berou v úvahu některé aspekty, jako je dynamika, tendence, trendy a ne jen statistické údaje. Myslím si, že i tuto dimenzi bychom tedy měli brát v úvahu. A ještě snad na závěr bych dodal, že je třeba brát v úvahu Eh, rozlíly uvnitř regionu. To všechno jsou podle mého názoru užitečné aspekty, které by bylo dále vhodné zvážit v naší rozpravě a vůbec v uvažování o politice soudržnosti. Ano, děkuji vám za zajímavé poznámky a slovo má eh, kolega Běncli. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že regiony v Bulharsku jsou eh, jedny z těch, které jsou předmětem práce komise, bych rád eh, mluvil bulharsky. Eh, Uvažení kolegy. Vážení kolegové, myslím si, že se musíme podívat na specifičnost regionů ve východní Evropě, které zaostávají. Souvisí to s faktem, že tyto regiony byly deindustrializovány do značné míry eh, a v minulosti zde byly veliké struktury, eh, veliké strukturálně určující podniky s aktivním exportem, ať už to bylo eh, chemický průmysl, strojírenství, lehký průmysl, potravinářský průmysl. A eh, tyto podniky zaměstnávaly eh, desítky tisíc pracovníků. V průběhu změny hospodářsko-sociálního systému, což byly změny obrovské, v těchto regionech utrpěli doslova rozpad. A proto si myslím, že bychom měli zejména dbát textu SFEU, zejména článek 174, kde se mluví o politice soudržnosti, která má řešit problémy tzv. přechodných regionů. Což implikuje to, že ty nástroje, ta opatření, která se aplikují vůči těmto regionům, by měla zohledňovat jejich specifičnost. A proto protestuji proti tomu navrhovanému postupu. Tedy, že zde má být ještě více strukturálních reform, makroekonomická kondicionalita, což má přivést více investic. Ne, že bychom ta opatření nepotřebovali, ale tato opatření jsou naprosto nedostačující. A pokud nebudou skloubená s velice za, přesně zaměřenou politikou na vytváření nového průmyslu s ohledem na nový hospodářský rozvoj, opět dojde k velkému zklamání. Komisař Oettinger ve svých prezentacích, včetně mimo jiné na eh, kohezním fóru, které proběhlo před letními prázdninami, zdůraznil, eh, když se snažil odpovídat na otázku kolegyně Krell, kamže ty peníze vlastně jdou, kdeže to mizí v těch regionech, tak řekl, že každé euro, které investujeme, tak z každého takového eura se 60 eurocentů vrací do Německa a jiných západoevropských průmyslů, vzhledem k tomu, jak se zadávají objednávky během implementace projektu. Takže eh, jistě souhlasíte, že eh, takovýto argument může být dobrý pro veřejné mínění v jeho zemi, ale on hovoří o vlastně reprodukci tohoto, této, tohoto po, zaostávání co do eh, technologické kapacity v těchto zemích. A proto bych řekl, že ta analýza komise z těch důvodů, které jsem zmínil, tuto specifičnost nezohledňuje. A proto jsem pro ten návrh, abychom pokračovali, abychom ještě prohro, prohloubili tu analýzu toho, jak tyto problémy vyřešit. Považuji za naprosto zásadní, aby po roce 2020 eh, politika soudržnosti byla politikou veřejných investic, eh, investic jakožto výsledku zaměřených cílených politik v kombinaci s investicemi z finančních nástrojů, z EFSI, soukromých investic a tak dále. Ale mělo by se to prosazovat, podporovat velice eh, důkladně vypracovanými politikami. Jinak, a tím už končím, budeme čelit migraci pracovních prostředků z východní a střední Evropy do Evropy západní se všemi problémy, které to přináší. Děkuji vám. A náš kolega eh, místo předseda. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, když se eh, ptáme na to, proč nějaký region vykazuje rozvojový odstup, tak těch důvodů je spousta a komise několik těch důvodů uvádí. Já bych ale eh, třeba, eh, já bych rád něco řekl o zkoumání těch příčin, protože jedině ten, kdo zná příčiny, může daný problém vyřešit. A Institute for Economic Research nedávno vydal studii, kde se snaží na tuto otázku odpovědět. Tento institut eh, přitom přišel na jeden eh, ohromující výsledek. Eh, říká, že mimo jiné eh, ten rozvojový odstup vzniká tím, že některý region, který je obklopen také podporovanými regiony, roste pomaleji než region, který je obklopen regiony, které nejsou podporovány. Institut tím chce říct, že ty jednotlivé regiony, které leží vedle sebe, vlastně spolu konkurují a e, tím pádem e, se tak nějak generuje rychlejší růst, což je e, otázka skutečně ohromující. Já se ptám, zda to vůbec může mít být pravda a chci se zeptat, zda komise toto zohlednila ve své zprávě. A pak ten institut dochází ještě k druhému závěru. Tam, kde se nacházejí ty vysoce, vysoce financované klastry, tak eh, ty velice často eh, vykazují, eh, ty oblasti často vykazují rozvojový odstup a ten je potřeba nejprve odstranit, aby ty klastry pak začaly fungovat tak, jak mají. Což je také zajímavá analýza, kterou bychom měli zohlednit. A opět ptám se komise, zda víte o této studii a za druhé pro kolegyni Jufrida já vám tuto studii mohu poslat, abyste i na základě těchto poznatků mohla svou zprávu rozvíjet. Mě by zajímalo, zda tento institut má skutečně pravdu a pokud ano, jaké nástroje, že to musíme vyvinout, aby všechny ty peníze, které do těch regionů investujeme přes strukturální fondy, mohly generovat ještě lepší výsledky. Děkuji. No, děkuji vám. Lambert. Děkuji. Já eh, stručně doplním eh, to, co zde zaznělo. Dvě připomínky. Za prvé, v celé té eh, debatě o naší politice k tomuto období zaznívaly pochyby v Evropském parlamentu, jestli je třeba 20-30 let dávat peníze do regionu, eh, které eh, mají špatné výsledky. Eh, jiné regiony opravdu konvergují. To byla výslovná otázka a tahle zpráva samozřejmě je vítaným příspěvkem do této debaty o takové specializované politice. Čili přináší i argumenty eh, k tomu, jak se postavit eh, k zaostávacím oblastem, kterým se nedaří. A já bych navrhl následující. Dvě věci vlastně. Za prvé, eh, tady máme program podpory reform, kdy vezmeme tady program z těch stávajících programů a dobrovolnou podporu pro regiony z národních rozpočtů. Čili členské státy eh, nemůžou prostě jenom, prostě jenom brát Španělsko, Sicílie. Prostě nemůžou říct, no, bereme jenom ty evropské věci. Ne, protože musí také říct, že si podpoříme vlastní. To může být eh, pozitivní podnět k, eh, k posilování kapacit a tak dále. A potom za druhé, proč neuděláme eh, víceméně dobrovolný eh, projekt eh, vazeb mezi regiony. Máme tady region s špatnými výsledky a region, kterému se podařilo se z toho dostat. Může udělat nějakou trojici, aby se navzájem naučili, ne studovali, aby se opravdu naučili dostávat ze sebe to nejlepší aby byly výsledky. Já jsem něco takového viděl eh, v Číně. Eh, v Číně se eh, váží na sebe ty regiony. Prostě jim se to samozřejmě přikáže. Prostě vy jste na tom špatně, tak se svážete s těmihle a ti vás to naučí. A to se nebude říkat Evropská komise. Jde o vedení do regionu. No a může to být eh, na politické úrovni, prostě nějaký eh, nový instrument, nějaký, eh, nějaké trio třeba a zkusme to. Ano, děkuji vám. A kolega Papadakis? Tady není. A ne, přece je ne. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, eh, že to téma eh, zprávy v zásadě je eh, růst. Růst pro koho? Pro pracující nebo pro koncerny, pro podnikatele? Protože pokud chce být nějaký koncern konkurenceschopný, tak není eh, žádný výrazný přínos pro ten region a jeho zaměstnance. Protože potom se omezují práva pracujících. Protože koncerny prostě chtějí vydělávat spoustu eh, eh, peněz. Hovořilo se tady o dobře eh, rozvinutých eh, regionech v eh, Řecku, o těch pobřežních. No, uvědomte si, že tam jsou zemětřesení Ostrov Kos je eh, opravdu, eh, má opravdu eh, velmi vysoký hospodářský růst, podle toho, jak vy ho definujete. Potom je tady Rodos. Tam je spousta koncernů, které neustále dosahují rekordní zisky za poslední rok v cestovním roku, ale v roce 2013 tam byla spousta záplav s velkými škodami. A to říkám jenom proto, že ty eh, škody eh, nebo jejich odstranění nebylo prioritou těch eh, velkokoncernů, které myslí akorát na svůj kapitál, ani těch politiků, kteří zatím stojí. Takže já si myslím, že tohleto čerpání zisku nám nepomůže dále. Máme tady rozpor mezi jednotlivými zájmy. I tady se hovoří o nedostatečné flexibilitě, protože jsou tady tarifní smlouvy. Nemáme eh, dělat žádné tarifní dohody do budoucna už eh, jenom proto, abychom vytvářeli eh, atraktivní podmínky pro podniky. To jsou věci, o kterých musíme přemýšlet. Podívejte se na Francii, tam se teď šlape po tarifních dohodách a, po, a masově se bude propouštět. Tohle jsou věci, nad kterými je třeba se zamýšlet. Prostě musíme eh, se postarat o to, aby eh, se mohli pracující eh, zasazovat o svá práva a nejenom ty koncerny. Děkuji, Louis Josef. Ano, děkuji, pane předsedo. V této situace ekonomické krize, kterou prožíváme už řadu let, vidíme, jaká je situace v těchto regionech. Ano, zazněla tady ta otázka Jaké jsou příčiny? Mohou to být eh, strukturální, konjunkturální, ale i strukturální příčiny. Vezměme si eh, případ Karibiku. Eh, došlo tam k velkým investicím, ale za jedinou noc jediného hurikánu prostě všecko to výsledky veškerého úsilí jsou zničeny. A myslím, že skutečně nehovoříme dostatečně o těch velmi vzdálených regionech, které prožívají problémy a které narážejí na eh, klimatické handicapy a jiné podobné handicapy. V dubnu tohoto roku Komise zveřejnila eh, zprávu, která podle mého názoru byla velmi bohatá z hlediska poučení Eh, protože říkala, jakým způsobem je možné provádět politiku soudržnosti eh, v takových regionech eh, s nízkým růstem. Například investovat do konektivity, do inovací, do vytváření mnohem pružnějšího hospodářského prostředí. No ano, to všechno je velmi hezké, ale je to pouze takové zbožné přání. Eh, náš výbor by měl přemýšlet o tom, co navrhnout jako řešení, které by bylo uspokojivé a které by reagovalo na tu velkou výzvu, což je navržení konkrétních řešení, které umožní těmto regionům s velkými problémy dostat se z toho eh, začarovaného kruhu. A já bych chtěl poděkovat naší kolegyni zpravodajce která naznačila pár možností a věřím, že budeme společně v našem výboru pracovat a že v této zprávě dojdeme dosti daleko. Děkuji. Děkuji a kolega Etman. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně. Rád bych eh, řekl, že když poslouchám eh, kolegyně a kolegy, tak mi napadá, eh, že každý má tak pravdu v tom, o čem hovoří. A, a z každého příspěvku lze vzít nějaký aspekt, který by byl určitě eh, velice cený eh, pro analýzu eh, problematiky málo rozvinutých regionů. Ale klíčové slovo zde padlo od pana Miltonburga. On říkal, že je třeba poukázat na odpovědnost místních a regionálních úřadů. Já si myslím, že to je klíč úspěchu eh, pro eh, opožděné regiony, nebo ty zaostávající regiony. Často eh, tam je chytřejší Evropská komise i centrální vláda, národní vláda. oni říkají těm regionům, jak se mají rozvíjet, jak mají, jaké mají přijímat rozhodnutí. My jim tady nařizujeme určitý model, pokud se podíváte na eh, operační programy, eh, které jsou eh, konkrétně schvalovány pro ty zaostávající regiony, tak v každém regionu se každé zemi Evropské unie se nařizuje jeden model rozvoje. A to vede k tomu, že oni musí se rozhodovat o něčem, o čem nejsou přesvědčení, potom procházejí všemi možnými audity, kontrolami, eh, které opravdu eh, s, eh, mají ověřovat, jestli udělali to, co jsme jim, nebo to, to k čemu se zavázali. Ale my musíme věřit více těm regionálním orgánům. A samozřejmě je také pohánět k odpovědnosti, jak říkal kolega Žolon, který sedí tady vedle mě ty eh, rozdíly uvnitř každé země jsou nejdůležitější. Úplně jiný model eh, podpory eh, potřebuje teď Paříž a úplně jiný potřebuje mm, region někde na severu nebo na jihu Francie. To se týká i u nás v Polsku. Něco jiného je třeba pro regiony na západu Polska a něco jiného na východě Polska. Čili eh, větší důvěra a větší odpovědnost v přijímání rozhodnutí místních a regionálních orgánů. A potom pohanějme je eh, k odpovědnosti za jejich vlastní rozhodnutí a ne eh, za to, k čemu je nutíme v rámci programů přijímaných v rámci politické soudržnosti. Děkuji. Děkuji vám a máme to potěšení, že je eh, tady zástupce DG Regio. Eh, již několikrát komise byla vyzvána, aby se vyjádřila. Dávám vám tedy slovo, abyste v rámci možností odpověděli na otázky, které tady zazněly a také vyjádřili názor komise na tuto zprávu. Děkuji. Thank you very much, Mr. President. Um... Děkuji vám, eh, pane předsedo. Řeknu to za nejstručněji vzhledem eh, k tomu tématu. Takže bych rád eh, zdůraznil, že komise uznává, že taková debata je často citlivá. My jsme se snažili, aby ta zpráva vyřešila tu problematiku čistě eh, neutrálně, bez vášní. Zároveň eh, eh, se nechceme vyhýbat náročným diskusím a v rámci politiky soudržnosti a hospodářského rozvoje šířejí jsou tady ale otázky, které je třeba řešit. Jak řekla řada poslanců, naše zpráva poukazuje na no důležité rozdíly mezi eh, regiony na východě a na jihu, když se zpráva týká. A možná, že eh, výběr těch limitů eh, mm, bylo politické rozhodní komise, tedy Několik poslanců tady hovořilo o těch odlehlých regionech, ke, kterých, ke kterým se budeme vyjadřovat ve zvláštním sdělení, které bude jenom čistě o nich. Potom tady probíhá spousta zajímavé práce, například e, k zaostávajícím regionům na východu Slovenska, které vzhledem ke statistické situaci na východní e, Slovensku e, nespadají do naší zprávy. Ale v terénu tam se děje spousta zajímavé činnosti, kterou vede slovenská vláda jako taková. Takže eh, na takovýchhle věcech se pracuje i jinde. Eh, z té zprávy, myslím, jasně vyplývá, že eh, výzvy, které, kterým ty regiony čelí, jdou nad rámec působnosti regionální politiky. Jedná se o rozvoj na regionální úrovni, na, o makroekonomický rámec, o strukturální reformy a dopad Eh, kvality eh, eh, státní zprávy a veřejné zprávy, tedy na účinnost investic, ty můžou dosáhnout svých výsledků pouze, pokud se budou odehrávat v prostředí, které vede k rozvoji nebo k dobrému uchycení investic samozřejmě. Nemůžete samozřejmě fungovat s eh, paušální politikou eh, pro všechny, ani na evropské úrovni, ani na národní úrovni. A já eh, dobře vím, že i v podregionální úrovni můžou být zásadní rozdíly, jak říkal jeden poslanec tady. To je věc, kterou se zabýváme například v několika těch pilotních projektech, mm, mm, na kterých jsme pracovali s Polskem, kde jsme se eh, zaměřovali na místní úroveň a zabývali se eh, strukturálními eh, otázkami, které se liší obec od obce. Vydávání peněz na ty správné projekty ve správných oblastech samo o sobě nestačí k zajištění dlouhodobého růstu a pracovních míst. A proto zdůrazněme, že je důležité Eh, aby platili některé základní podmínky k eh, řešení těch trvalých úzkých profilů. A otázek eh, kvality veřejné zprávy v některých oblastech v eh, říjnu eh, vydáme další verzi indexu eh, kvality v regionální zprávy. A to bude příspěvek do této debaty. Pokud jde o některé ty konkrétní otázky, tak já si myslím, že jedna se týkala té zprávy k dopadu na zaostávající eh, regiony a související regiony. My jsme se samozřejmě touto zprávu eh, zabývali eh, v kontextu zaostávajících regionů. Máme tady určité rozpory, tedy to musím uznat, k tomu, jak byla zpracována ta podkladová ekonomická data, ale zásadní je, že většina těch informací, eh, která byla použita, eh, se týkala eh, let 97 a 2007 a vzhledem k těm zásadním rozdílům, které proběhly už od té doby. Jsme si říkali, že tohle není tak aktuální jako ta naše zpráva. Potom k tomu, co říkal pan Van Nistelrooy k eh, aspektům spolupráce. My s tím plně souhlasíme. Jsou dobré eh, spolupráce eh, například mezi Nizozemskem a Rumunskem. Tam eh, probíhá zajímavá regionální eh, spolupráce, meziregionální spolupráce, ale my to musíme usnadnit. To eh, sdílení těch poznatků eh, odborných eh, ať už jsou eh, kdekoliv. A to je věc, která, kterou se tedy budeme zabývat do budoucna. Děkuji. No, děkuji vám. A než eh, eh, dám slovo zpravodajce, dovolte, abych také stručně vyjádřil svůj názor k této otázce. Chci nejdříve říci, že diskuse, která proběhla, je velice bohatá a odkazuje na všechny ty otázky, které se objevují v tématu politiky soudržnosti. Za druhé, viděli jsme tu určité odlišné názory mezi vizemi, které stojí proti sobě, ale všichni máme vůli dosáhnout cíle soudržnosti, dosáhnout cíle rozvoje. Kolegyni zpravodajce bych chtěl připomenout, že kritéria a samotný, um, samotná míra růstu není cílem samo o sobě. Je vždycky určitá návaznost mezi růstem a uh, úrovní rozvoje. A cílem hlavně je rozvoj a um, pracovní místa. Uh, na ostrově Reunion, odkud jsem já, byla míra růstu před rokem 2008 6% a přes tuto vysokou míru růstu zůstávala země velmi málo rozvinutá, kde polovina e, obyvatel žila pod, úrov, pod hranicí chudoby. A pak je tady bod, na kterém se všichni shodneme, že ať už jde o politiku soudržnosti nebo o jiné politiky EU není možné najít jednu jedinou odpověď, která by se vztahovala na všechny velmi odlišné situace. To, že bereme v úvahu specifika všech regionů, ostatně ne jen těch velmi vzdálených regionů, ale všech regionů, to je právě e, strategickým bohatstvím pro regionální politiku. A na závěr chci říci, že se dostatečně nezdůrazňuje jaké jsou předpoklady, které nedefinují státy, jaké předpoklady by byly zapotřebí, aby eh, tyto regiony vykázaly určitou účinnost. Naše politiky pak přicházejí do podmínek, které nejsou zrovna nej, uh, příznivější pro naplnění cílů, které si přejeme. A prosím kolegyni Jofridu, aby odpověděla na některé náměty a poznámky, které zazněly. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná, eh, protože nám nezbývá času. Naprosto sdílím, eh, co jste před chvílí řekl skutečný klíč, který umožní, aby naše úsilí nezůstalo bez výsledku. Ehm, klíč, který umožní reálné výsledky v celém tom složitém panoramatu. Ehm, tento klíč musí brát v úvahu odlišnosti, které existují v našich regionech. Takže politika eh, soudržnosti na to musí také brát zřetel. Byla tady jedna otázka od kolegyně, která ale už není tady v sále. Je přece na nás, abychom dohlédli na to, aby politika přinášela řešení, aby tato politika reagovala na ty četné otázky, které vyplývají z vize, která je nám společná. V těch regionech, o kterých se hovořilo, na jihu Evropy, Konstatujeme, že jsou regiony, které i přes veškeré úsilí této politiky se nedokázají, nedokážou dostat eh, ze složité situace. A to je klíčová otázka, kterou bychom možná mohli ehm, také zdůraznit v těch dvou scénářích, o kterých jsem hovořila. Je to tedy posílená míra Eh, spolupráce s těmito regiony. Komise zdůrazňuje, že je jasná návaznost mezi regionální autonomií a národní politikou pro rozvoj. <clears throat> Ale uvedu příklad ze své země v Itálii, kde je věnována maximální pozornost v poslední době těmto věcem, tak došlo k institucionalizaci paktu pro jich, tak se tomu říká. A tento pakt pro jich eh, přináší výsledky. A hodně přispívá k tomu, aby tyto regiony vybředly ze slepé uličky, ve které se trvale ocitají. A to je velice důležité pro regiony, které mají určitou zaostalost. U takového modelu musíme dbát na to, aby to bylo každodenně zohledněno v našich politikách. Jak tady zaznělo, není možné dát jednotnou odpověď na všechny velice rozmanité situace. Takže to je naším cílem a vzhledem k velmi zajímavé diskusi, která tady proběhla a která nabízí celou řadu zajímavých námětů, eh, k diskusi a umožňuje dobře zpracovat tuto zprávu, tak eh, myslím, že rozhodně přispějeme k účinnosti veškerého našeho úsilí. Děkuji. Ano, děkuji vám a já musím dodat, že náš výbor se dohodl eh, s výborem Agri, že uplatní postup článku 53 jednacího řádu. Paní Dancila, která tady dnes není, eh, by tedy se měla účastnit eh, diskusí na eh, našem zasedání. Takže děkuji paní Jofrida a přecházíme k dalšímu bodu na programu, což je zpráva našeho kolega, kolegy místopředsedy Andrea Kozolína. Jde o provádění makroregionálních strategií EU. Prosím, dávám slovo Sì, sarò davvero molto breve perché abbiamo... Děkuji. Budu skutečně stručný, protože v tom předchozím bodě proběhla poměrně dlouhá diskuse. Já bych rád navrhl, že bychom um, si udělali takový postup je to spíš vlastně deskriptivní zpráva k makroregionům, ale zkrátka popisujeme tady jednak konkrétní opatření, která byla podniknuta, ale my chceme v zásadě zprávu, která bude implementačním rámcem pro stabilnější implementaci těchto politik. V rámci revidování politiky soudržnosti se nad tím budeme muset zamyslet eh, v příštích měsících v parlamentu. Takže eh, jde o víc než jen o deskriptivní zprávu, která skonstatuje, eh, jaká je situace. A spíš než abychom zmiňovali všechny ty experimenty, které byly podniknuty, bych rád kolegům navrhl, aby pracovali na základě aspektů, které již byly vypracovány. Jsou zde tři takové stěžejní body, které se, jsou založeny na specifičnosti a jedinečnosti těchto jednotlivých experimentů a ty tři, eh, ta tři témata jsou tato. Jsme schopni identifikovat vyváženější způsob eh, zprávy věcí veřejných. A Musíme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe združit osvědčené postupy. Jak víte, jsou různá opatření, v některých případech máme e, různé přímé závazky, ať už ze strany státu nebo místní samozprávy v eurozóně. Máme jiné experimenty, které združují e, regiony a celé státy, nebo třeba i místní samozprávy, ale funguje to vždy na evropštější úrovni, řekněme. A jde o to mít nějaký jednotný přístup, společný přístup a indikovat, jak bychom tyto experimenty mohli co nejlépe spravovat, jak bychom mohli nejlépe reflektovat naše zkušenosti na různých fórech. Za druhé, participace členských států. Co se týká eh, závazku a co se týká odhodlanosti členských států a jejich finanční angažovanosti je potřeba přemýšlet o tom, zda mohou přímo přispívat k těmto makroregionálním strategiím. A za třetí jde o investiční rámec pro ty makroregiony. Takže co můžeme udělat s ohledem na tento aspekt? Za posledních deset let, vzhledem k politice soudržnosti, co dalšího můžeme využít z hlediska veřejných investic a třeba prostřednictvím také platform, které mohou přitáhnout soukromé investice. Co můžeme e, připravit? Co by nám skutečně pomohlo implementovat a vylepšit tyto politiky, které mají pozitivní dopad na tato teritoria a umožnili nám podívat se eh, i na ty citlivější otázky. Takže já bych rád, zajímalo by mě, zda by mi kolegové o tom mohli něco říci, Já bych rád, aby byly předkládány pozměňovací návrhy, které půjdou tímto směrem. My jsme se rozhodli, že tuto zprávu budeme zpracovávat, abychom se odpíchli od toho, co vypracovala komise. Třeba to bude spíš taková práce, mm, jak si na určení budoucích možností rozvoje politiky makroregionu. Takže eh, to bych rád, abychom eh, měli. No, děkuji. Eh, nevím, jestli si to zmínil, ale tato zpráva vlastně je v návaznosti na nedávnou zprávu Komise o makroregionální strategii. To je velice důležitá zpráva, protože tam je je zmiňováno 19 um, členských států EU a 8 třetích zemí. Náš výbor tedy věnuje makroregionální politice velkou pozornost a já myslím, že eh, je to zcela oprávněné. Teď dám slovo stínovým zpravodajům a pak všem těm, kdo se přihlásí do rozpravy. Za EPP Frank Bogovič. Eh, ne, ten tady není, takže Lambert. Ano, jde přesně o to, jak jste to říkal. Ono se to týká těch všech ostatních dokumentů. Pan Bogovič je v Talinu na zasedání Byro EPP. Přidal mi své klíčové body, on na tom pak bude dále pracovat. On je z toho eh, jaderského makroregionu a proto to chce dále rozvíjet. Podíváme-li se na historii soudržnosti, tak eh, toto je vlastně naprostá novinka. Začalo se u Baltu a v dalších oblastech pak posléze. No, teď jde o to, zda tu sklenici vnímáte jako napůl prázdnou nebo napůl plnou. Já si myslím, že je víc než napůl plná, protože když se podíváte, co se děje v tom pobaltském regionu, tam máte ty to, to moře, které je velice znečištěné, skutečně velice znečištěné, mimo jiné e, v důsledku činnosti Ruska. A prostřednictvím tohoto nástroje bylo dosaženo naprosto nemyslitelného. To je velice důležité. Pomáhá to spolupracovat jak si na té, na, té, na té multilevel ownership, jak se říká. Podíváte-li se na Jaderské moře a spol, tak tam ta debata, která tak trošku vysela ve vzduchu, ten T a to ostatní, tak tady to také pro, e, pomáhá. Eh, podíváte-li se na alpský region, eh, paní Bresso na tom pracovala. I tam vidíme, že eh, máme integrovanější politiku v těch vesničkách. Je to zkrátka celé více propojené. Ale nedělá to a nemá to dělat to, že to naruší naše ostatní politiky. Někteří lidé říkají, pokud bude Evropa pokrytá makroregiony, tak eh, to je evropská přidaná hodnota, tak eh, můžeme zapomenout na ty obvyklé, na ty normální regiony a na městskou politiku, protože ehm, Evropa bude dělat jenom makroregiony, ale do té pasti nespadneme. Znáte ty tři ne, to stále platí, takže jde skutečně o víceúrovňovější přístup, kterým posilujeme tyto programy, které mění tu situaci v jednotlivých regionech. A nejedná se o disruptivní politiku. Jedná se o politiku doplňkovou. A když mi dovolíte zmínit ještě několik věcí, eh, jde také o investiční strategii. Něco nám zde totiž chybí kvůli tomu, jaký máme přístup. A musíme o tom přemýšlet eh, o, jako takových New Kids on the Block, eh, například eh, u FC. U těchto iniciativ, těchto velkoškálových iniciativ, aby ty investice byly zajištěné do toho regionu v těch aktivitách, já si myslím, že to je možné. Podívám-li se na Baltské moře, a tak se můžeme, si můžeme říci, že nemusíme pracovat jenom na fondech soudržnosti nebo na jiných fondech, ale můžeme používat také nové finanční nástroje. Dále, co se týká zprávy paní Mihajlovy ohledně teritoriální spolupráce, ono to s tím hodně souvisí. Tady jde skutečně vyloženě o teritoriální spolupráci. A e, my se tím pádem můžeme dívat na nadcházející sedmou zprávu o soudržnosti, která bude představena v říjnu a bude podkladnou zprávou pro další období. A od ní se musíme odrazit a přemýšlet o spolupráci, teritoriální e, spolupráce, regionální e, podpory, ale i té makroregionální podpory. A já si myslím, že, dobře finalizo- že by bylo dobré finalizovat tuto zprávu, než ta zpráva o soudržnosti přijde na stůl. A pak také podporuji to, co říkal pan zpravodaj. Je důležité zde mít ty politické závazky, ten smysl odpovědnosti, abychom dosáhli spolupráce, abychom posílili administrativní kapacitu v těchto oblastech. A měli bychom také pracovat na adekvátních indikátorech A možná ještě poslední poznámka, ta se týká toho, že někdo nechce, že nechceme více makroregionů, chceme spíše prohlobenější makroregiony. Já jsem holandian. U nás máme taky moře. To se jmenuje Severní moře. A e, říká se, že tam nikdo nespolupracuje. To je nesmysl. My tam spolupracujeme velice dobře. Takže já si myslím, že více těch regionů nepotřebujeme, potřebujeme spíše tu spolupráci prohloubit. Děkuji. Merci beaucoup, Lambert, pour le groupe. Eh, děkuji, Lamberte, a za e KR kolega Plosovský. Pane předsedající, šanovní pan... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, eh, za eh, poslance Porembu děkuji poslanci Kozolínovi za přípravu zprávy. Velice si oceň, vážím, nebo je mi jasná role těch makroekonomických strategií v rozvoji Evropské unie. A je jasné, že ty podmínky se značně eh, vylepšily. Ty nastavené podmínky eh, dobře vytvářejí prostor pro spolupráci mezi členskými státy i se, členský, i se třetími eh, státy. Jsou integrovaným rámcem, díky nímž je možné využívat existující potenciál při eh, naplňování společných eh, cílů eh, a zároveň angažovat regionální, národní i v místní orgány. Vidíme, že ty makroregionální strategie fungují, ale to neznamená, že se nepotýkají s výzvami. Je třeba dále pracovat na efektivitě systému řízení. Myslím, že tato stávající zpráva by mohla být takovým otevřením eh, cesty k eh, novým makroekonomickým eh, makroregionálním strategiím. Jsou totiž i jiné oblasti EU, kde by mohli použít toho efektivního nástroje makroregionálních strategií. Kolega Poremba mnohokrát vyzýval k vytvoření makroregionu karpatského. Kromě toho, že eh, splňuje eh, podmínky eh, stanovené Evropskou komisí, tak bohužel nezískal proto podporu. Proto podáme příslušné pozměňovací návrhy v duchu toho, o čem jsem zde hovořil a počítáme s vaší podporou. Děkuji. Ja, namens uh, onze shadow die helaas uh, um, afwezig is. Ehm, stínový zpravodaj eh, tady bohužel také eh, není, protože se nám eh, změnil pořad jednání, tak jménem něco, něco pana, jménem pana Jakovčiče zdůrazňuje několik věcí. k makroregionálním strategiím. Například pokud jde o e, Jaderské a Jonské moře, tak tam jsou problémy e, s naplňováním. Takže e, ta zpráva je velice důležitá. Druhá velice stručná připomínka. Spravodaj zdůrazňuje, že je nesmírně důležité získat podrobnou analýzu ohledně cílenosti těch transnacionálních programů na evropskou Eh, teritoriální spolupráci. Víme, že přichází evropská a evropské finance a eh, často eh, chybí ale dobře promyšlená strategie. My si myslíme, že je velice důležité, aby komise poskytla takovouhle analýzu a a ukázala, jak je třeba mít dostatek prostředků, protože takové prostředky vedou k lepším výsledkům v rámci makroregionální strategie potom můžeme eh, použít eh, eh, takové prostředky lépe, když tam budou lepší plány. Podívejte se na ty kroky, které jsme přijali tady v parlamentu, abychom dotáhli tu zprávu. Je tedy důležité zaměřit se i na financování, i na implementaci těch příslušných projektů. No, no, děkuji vám a za GUE, kolega Papademolis. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, našemu kolegovi Kocolínovi. Poděkovat mu za veškerou jeho práci. Myslím, že to je velmi dobrý výchozí bod pro naši kolektivní rozpravu protože v textu je vyjádřený dobrý základ eh, pro proskoumání tohoto tématu. Makroregiony jsou užitečným nástrojem a pokud chceme, aby se i nadále tento nástroj používal a přinášel dobré výsledky, tak je důležité, aby informace o postupech i výsledcích um, byla náležitě k dispozici, protože, jak řekl pan Van Nistelrooy, ty výsledky se velice liší uh, v baltském uh, regionu, uh, makroregionu se spolupráce rozvinula více než v jiných. Region, který mě osobně více zajímá, což je Jadran, a Jonské moře, tam bychom se opravdu mohli inspirovat tím, co bylo uděláno jinde. A také by bylo zapotřebí, abychom se opírali o zkušenosti, ty dobré i ty špatné, a abychom na tomto základě předkládali návrhy e, dobré zprávy a řízení bychom udělali jakousi job description, která by rozložila úkoly mezi ústřední a regionální orgány, aby eh, tyto strategie přinesly maximální užitek. A můžeme tedy vidět, jaké jsou výhody komparativní výhody, které eh, má nástroj makroregionů. Především jde o možnost eh, provádět, eh, realizovat investice, které samotný region či dokonce samotný stát by provádět nemohl. Například oblast Atiky a Jonského moře tam je zapotřebí investic do námořních infrastruktur, které by mohly dále rozvínout eh, rybolov i cestovní ruch. A to uvádím jen jeden příklad. To by bylo prospěšné pro všechny. A také jde o strategii, eh, která se neomezuje pouze na země EU. Eh, Týká se to také třetích zemí které směřují k evropskému modelu. Mám na mysli například eh, právě oblast Jadranu a Jonského moře, kde jsou sousední země, které mají eh, pobřeží eh, Jadranu, ale nejsou členy EU. Tady má Evropská unie zájem, aby touto strategii posílila vazby na tyto země. To by umožnilo ukázat, že prostřednictvím takovýchto strategií jsou určité perspektivy a jsou možnosti zlepšit život populací eh, v této oblasti, i když ty země nepatří do EU. To je eh, rozhodně zájmem GUE a já za GUE říkám, že jako stínový zpravodaj chci spolupracovat se zpravodajem i dalšími stínovými zpravodaji na pozňovacích návrzích, abychom dospěli ke zprávě, která bude mít co nejširší podporu a která také eh, díky dostupným informacím podpoří strategii mikroregionů. Děkuji. Děkuji vám. A za zelené? Ne, za zelené nemáme přítomného stínového zpravodaje. Tak prosím Rozu a Damato. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajovi za tuto eh, velice důležitou zprávu. Tady jde o mm, strategii pro oblast Jadranu a Jonského moře. Já jsem velice ráda, že e, některé aspekty tady dnes znovu zazněly. Zejména pokud jde o otázky migrace, což je velkým problémem pro náš daný region. A e, chtěla, chci zdůraznit, že u makroregionálních strategií je velice důležité, aby se brali konkrétní aspekty v konkrétních regionech, aby zde byl přístup eh, opírající se o konkrétní teritoria a aby se k tomu přistupovalo případ od případu. Je tedy potřeba celkové evropské strategie přístupu k migraci a to je také eh, třeba doplnit eh, přístupem eh, k asilové politice a uplatněním solidarity mezi členskými zeměmi. Proto je zapotřebí také strategie spolupráce s třetími zeměmi. Myslíme si, že je tady pakliže bude dobrá podpora doprovázená vzděláváním, beroucím v úvahu nutné eh, specializace, eh, kde by mohly vznikat nová pracovní místa, což by mohlo také řešit i problémy tohoto regionu. Mám na mysli především pracovní místa pro ženy, vzdělávání mládeže. Eh, to by řešilo problém na ostrovech v daném regionu, aby vzniklo ekologicky trvale udržitelná eh, situace rozvoje eh, ve všech makroregionech. Je třeba zachovat eh, zdroje obnovitelných energií. Zatím nejsou dostatečně využívány. Je třeba vypracovat strategie a aktualizovat Evropské financování, ale také financování z národních zdrojů, eh, investování eh, z zdrojů strukturálních eh, či nástrojů předstup přístupových. Je tady celá řada nástrojů, které jsou k dispozici a je třeba je využívat. Dále je tady Horizont 2020, program pro životní prostředí, program pro cestovní ruch a všechny tyto nástroje je možné využívat. Dále chci zdůraznit ještě několik priorit. Všechny operační národní i regionální programy je třeba přizpůsobit, přizpůsobit cílům strategie, což zatím není ten případ. A pak je tady další priorita, do rozhodování je třeba zapojit místní eh, komunity, místní orgány, obce, aby bylo možné chránit životní prostředí i zdraví obyvatel. A také je třeba eh, dohlédnout na trvale udržitelný vývoj. Děkuji. Děkuji. Eh, kolega Ovart. Um, thank you, uh, chair. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji panu Kocolíno za zprávu. Rozvoj sítí na různých úrovních v EU aby to bylo méně formální, méně strukturované, může být velice cené, protože to může přivést do hry iniciativy od spoda nahoru. A může to podporovat spolupráci a možnost učit se z osvědčených postupů a zkušeností, jaké máme jako politici a zástupci veřejnosti na různých úrovních. To je velice cené. Otázka je, jestli regionální spolupráce byla třeba ve Velké Británii vnímána na nižší než makroregionální úrovni. Tyto makroregionální struktury však podle zprávy vidíme, že fungují i různě v různých regionech, což je skvěle flexibilní a je to správně. A e, nastavuje to zrcadlo té fikci, která se e, často e, prodává třeba u nás, že Evropská unie něco nadiktuje a my ji musíme poslouchat a všichni to dělají stejně. Takže jenom velice stručně, já nechci mluvit dlouho, jak souhlasím, tak nesouhlasím s tím, co říkal kolega z Holandska. Protože ty makrostruktury vnímám jako velice důležité způsoby práce mezi Evropskou unii a státy mimo Evropskou unii. A přestože si myslím, že naprosto správně, že kolega říká, že máme skvělé úrovně spolupráce třeba eh, mezi zeměmi kolem Severního moře, tak zde vidím určité překážky do budoucna, protože nenutně třeba my budeme eh, členským státem EU a já si myslím, že to je velký problém. Skutečně si to myslím, protože to poslední, co bych chtěl vidět já, je, že bychom skončili mimo EU, ale pokud, britská, pokud by britská vláda měla jakoukoliv vizi, tak by hovořila o eh, oblasti spolupráce kolem Severního moře, protože to bude zásadní nejen pro Velkou Británii, ale také pro Irsko, protože to najednou bude poměrně izolováno do budoucna. Takže prosím, zatím to neodepisujte, třeba něco takového budeme potřebovat do budoucna, abychom umožnili spolupráci mezi eh, těmi námi, kteří jsme skutečně Evropané, abychom mohli spolupracovat i dál. Děkuji. Ano, bylo by možné eh, po tomto vystoupení zahájit další nové kolo diskuse. Eh, máme tady eh, Jean-Pierre Alvina z DG Regio z Evropské komise, která nedávno vypracovala zprávu na makroregionální strategie. Dávám mu tedy slovo. Euh, merci, monsieur le président. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl především poděkovat zpravodaji za vynikající eh, text, na kterém se pracuje. A my jsme samozřejmě s, velký, s velkou pozorností vyslechli všechny příspěvky do této rozpravy. Dovolte, abych přednesl několik eh, možná užitečných informací, které reagují na to, co tady zaznělo od poslanců a poslankyň. Především chci připomenout, že makroregionální strategie je celkem mladým nástrojem ve spolupráci mezi regiony. Eh, strategie z Baltu z roku 2009, Jadran Jonské moře, to je nejnovější strategie Eh, takže je zcela jasné, že provádění těchto strategií je teprve v začátku u strategie Jadranu a Jonského moře jsme eh, teprve začali vybírat první projekty, které budou realizovány. Pokud jde o zprávu, kterou eh, předložila komise ve prosinci, tak v únoru vytvořila ještě další dokument, který přináší již některé informace kvantitativního typu o makroregionech. A tam je možné posoudit, zda makroregiony opravdu existují, opravdu provádějí činnost eh, nad rámec eh, mezistátní spolupráce. Já uvedu příklad Baltu, tam je to nejpokročilejší. 90 programů ze strukturálních fondů se realizuje 60 ehm, eh, je dobře, úspěšně realizováno, 34 eh, ehm, zatím jen kvantifikovali ehm, potřebu financí z EU. Celková suma je 3 miliardy 250 milionů eur. Vzhledem k tomu, že jsme zcela na počátku provádění víceletého finančního rámce 2014-2020, tak si myslím, že to je už pozoruhodně mnoho a představuje to vlastně ve skutečnosti jen malou část celkového počtu programů. Myslím, že jsou tady velmi povzbudivé eh, eh, jevy a spojení nebo návaznost strategií a prostředků, které jsou pro ně nutné, to samozřejmě ještě dá možné dále vylepšit a to také eh, má komise na mysli. Budeme i nadále pracovat eh, o informací, na informacích o provádění těchto strategií a budeme přihlížet k rozpočtovým prostředkům a budeme vyvozovat poučení eh, z realizovaných programů. Eh, byly tady zdůrazněny tři body eh, ve zprávě a to je předmětem diskuse účast členských států, investice a good governance. Já asi začnu třetím tedy tím bodem, který se týká návaznosti na jiné politiky. Vycházím z toho, že makroregionální strategie byly velice často eh, od začátku inspirovány aspekty, které překračují regionální aspekty. Eh, je tomu, bylo tomu tak v případě i strategii o Baltu. A vidíme tam už určité výsledky. Tato eh, charakteristika, která jde napříč celým spektrem činností, je tady důležitá. Do budoucna chceme mít strategie, které budou opravdu jasně zakotveny eh, v politikách EU. To znamená životní prostředí, eh, námořní aspekty, energetika, doprava. To všechno jsou aspekty, které jsou v jádru celé řady těchto strategií. A já mohu říct, že je to velice zajímavá koncepce, která umožní výrazným způsobem změnit dosah těchto strategií. Viděli jsme, že výbor NV se k této zprávě také vyjádří. A já si kladu otázku, zda e, proběhne stejná diskuse na téma dalších e, politik, jako je energetika nebo doprava, nebo zda tato, tato tyto strategie by měli v jakémsi funkčním prostoru spojovat všechny tyto aspekty, abychom měli právě horizontální přehled. Pokud jde o good governance, ano, to je důležitý aspekt. Je důležité eh, klást si otázku, jakým způsobem by se toto mělo vyvíjet v těchto strategiích. Good governance, to by se podle mého názoru měla dále vyvinout. My jsme zatím ve fázi koncepce strategií, který, eh, eh, koncepce strategií, které by měly získat konsensus. Političtí aktéři jsou tady zatím velice široce zastoupeni. Jsou to zástupci z centrálního státu, jsou tady eh, regionální orgány, ale také občanská společnost. Takže to by určitě mělo být ještě dále vyjasněno a rozhodně budeme naslouchat doporučením od parlamentu. A poslední bod, který je možná také zásadně důležitý pro rozvoj strategie, to je účast členských států a využití rozpočtu členských států. Tyto strategie jsou takzvaně rozvíjeny ze zdola nahoru a abychom eh, rozvinuli pocit stotožnění se s nimi, je třeba, aby státy i regiony eh, vytvořily určité jak finanční, tak lidské zdroje a zajistili možnosti koordinace a spolupráce. A tady bych eh, zmínil, že jsme samozřejmě ocenili, že parlament v této věci sehrál velice důležitou úlohu celou řadou přípravných eh, akcí a pilotních akcí, které umožňují financovat eh, takové akce, spolupráce a koordinace. A eh, to právě díky lepšímu využití prostředků, které jsou k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za informaci ze strany komise a ptám se, zda zpravodaj by rád reagoval na tuto rozpravu. Já už vlastně nemám ani co dodat eh, k tomu, co zaznělo. My si eh, přebereme te, ta doporučení, ty pozměňovací návrhy. No, ona je to poměrně výzva připravit zprávu, která nejen popisuje, ale poskytuje určité indikace, které pak mají být eh, zohledněny, jak tady zaznělo i ze strany komise znovu otevření možností jako mm, třeba řešení otázek jako migrace nebo imigrace, to by asi mohlo vést i k jiné realitě. A to by mohlo být v té zprávě mm, řešeno, ale mm, já jsem chtěl docílit jaksi užší koordinace mezi politikou soudržnosti a makroregionální strategií. Děkuji. Výbor NV 28. Eh, eh, září schválí eh, své stanovisko. A Regi bude v listopadu hlasovat o zprávě. Já tedy navrhuji, abychom stanovili termín 13. září 17 hodin jako termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. A teď přejdeme ke zprávě nesmírně důležité aspoň já si to myslím, jde o úlohu regionů a měst eh, při provádění pařížské dohody. Jde o pařížskou dohodu, eh, nazývaný někdy COP21. Eh, dohoda je to o změně klimatu. To, to téma je svěřeno naší kolegyni Angele Valína. Hned jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Ano, eh, je tady velký konsensus mezinárodní vědecké, eh, mezinárodních vědeckých kruhů, kteří jasně potvrzují, že existuje oteplování v globálním měřítku a že za to může eh, lidská činnost. Bohužel musíme říci, že tady jsou nejenom vědecké závěry, ale je tady každodenní důkaz, Nedávno jsme to viděli v Houstonu, eh, v hurakánu Harvey. Nejde jenom o to, že jsou častější a intenzivnější různé meteorologické jevy, ale také jde o to, že eh, se velice zvyšuje eh, hrozba různých eh, tragédií, například v Justnu, eh, důsledky záplav eh, hodně se zhoršily tím, že nebylo dostateč, dostatek půdy, která by absorbovala srážky. Za posledních 20 let se 10 tisíc hektarů půdy přeměnilo na obydlené Eh, plochy, eh, omezily se mokřady, zanikly louky. Takže ukazuje se, že tady jsou tyto jevy, které vedou ke ztrátám na lidských životech, vede to k důsledkům eh, environmentálním i ekonomických mm, přírodní katastrofy, sucha, záplavy, hurakány, vlny, horka, to všechno se rozhodně bude dále zhoršovat změna klimatu v celé planetě bude tak rychleji, bude tak rychlá, že lidská populace nebude mít čas přizpůsobit se těmto změnám a to povede k dalším ztrátám na životech a mm, v lepším případě k velkým migračním krizím, jaké tady ještě nebyly. Města v EU a mají eh, populaci 359 milionů eh, lidí. To je 75 současného obyvatelstva žije ve městech a bude to 80 v roce 2050. Je, eh, představují také 80 spotřeby energií a produkují 85 HDP. Klimatické změny eh, v regionech i v městech už mají zcela jasné dopady a eh, eh, kromě klimatických změn se tady projevují ještě dále Eh, sociální rozdíly, protože některé eh, sociální skupiny jsou mnohem více vystaveny eh, těmto hrozbám. Mezi nejpostiženějším osobám patří osoby s zhoršeným zdravím, lidé s omezenou mobilitou a podobně. Během konference COP21 která probíhá v rámci OSN, 195 zemí schválilo 12. prosince 2015 pařížskou dohodu, která stanovuje opatření pro snížení eh, emisí skleníkových plynů eh, a eh, snaží se tím pádem zmírnit globální Eh, oteplování. Vstoupilo to v platnost 4. listopadu 2016. Cílem je zabránit tomu, aby nárůst teploty nepřekročil 2 stupně oproti eh, situaci před průmyslovou revolucí a eh, v optimálním případě to omezit na 1,5 stupně. Čím dříve se dosáhne tohoto cíle, tím lépe to bude podle vědeckých závěrů. K tomu je zapotřebí, aby došlo k určité přeměně eh, modelů eh, ekonomiky, která by měla menší emise. Eh, země by měly také zvýšit svou schopnost přizpůsobení se a snížení zranitelnosti. Pomoci by se také na mezinárodní úrovni mělo rozvojovým zemím. Bohužel je tady ovšem nešťastné rozhodnutí Spojených států stáhnout se z COP21. A to je právě země, která, my mám na mysli USA, která z 15% přispívá k emisím CO2. Naproti tomu je Čína na prvním místě 30%. Pan Trump se zřejmě domývá, že eh, ekonomický rozvoj stojí nad eh, zdravím celé planety a přijal takové rozhodnutí, které kritizuje mezinárodní společenství a eh, přispívá tím k hrozbě, že se potopí ta loď, na které všichni společně společně plujeme. Ehm, v roce 2015 eh, v rámci OSN se členské státy dohodly na cílech trvale udržitelného rozvoje na nadcházejících 15 let. Je to boj proti klimatickým změnám, který je v jádru všech těchto opatření. Kromě těchto eh, cílů se také hovoří o opatření, která by měla být prováděno v rámci měst. Podívejme se na některé hlavní z nich, například cíl číslo 13, opatření boje proti dopadům klimatických změn, cíl 7, zajistit přístup k eh, energiím v trvale udržitelného moderního typu pro všechny. Cíl 11, dosáhnout toho, eh, aby města byla inkluzivní a trvale udržitelná. Evropská unie eh, přispívá 9% k emisím plynu. Tři čtvrtiny z toho vznikají ve městech. A to je důvod, proč bychom měli jasně podpořit závěry COP21, když rozhodujeme o politikách pro naše města a regiony. Je třeba brát toto v potaz a být příkladem pro celý svět. Máme tuto příležitost. Mimo jiné můžeme být dostatečně chytří na to, abychom navrhovali uh, úspěšné strategie a abychom prokázali, že je možné přispět k rozvoji, zlepšovat ekonomiku, ale zlepšovat také kvalitu života. A to všechno udržitelným způsobem z environmentálního hlediska, z hlediska sociálního i ekonomického. Možná, že Spojené státy mm, nezmění své rozhodnutí stáhnout se z COP21 ale eh, i konkrétní politiky měst mohou výrazným způsobem eh, přispět k naplnění cílů boje proti klimatickým změnám. Jsou tady balíčky eh, do roku 2020, kde chceme snížit o 20 emise Eh, skleníkových plynů oproti roku 1990. Spotřeba eh, energií by měla pocházet z velké části z obnovitelných zdrojů a měla by přispět k energetické trvalé udržitelnosti. Do roku 2030 vývoj eh, emisí skleníkových plynů dosahuje 40% a 27% by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů a mělo by se dosáhnout energetické účinnosti k roku 2050 by, eh, by eh, se mělo dosáhnout úspory na eh, nebo snížení na skleníkových plynů. Můžeme říci, že v Evropské unii je, je, je boj proti klimatickým změnám i příležitostí k celé řadě ehm, pozitivních strategií. Evropská komise v roce 2008 se obrátila na starosty s námětem, že by se místní zastupitelstva, městská zastupitelstva měla zavázat, že přispějí k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energií. V roce 2014 se to doplnilo iniciativou která se zaměřuje na ehm, opatření, která nás mohou přizpůsobit klimatickým změnám. V roce 2017 vznikl pakt starostů pro klima a energie. Ehm, města, která podepsali tento pakt, se zavazují, že aktivně budou podporovat eh, dosažení cílů eh, snižování emisí ehm, Eh, skleníkových plynů eh, o 40 do roku 2030 a chtějí se zaměřit na eh, jednak omezování emisí a jednak přizpůsobování se klimatickým změnám, a to způsobem, který by byl přijatelný a proveditelný pro všechny. Od začátku tohoto roku 2017 Existuje také Světový pakt eh, starostů pro klima a energie. A tady je možné dobrovolně, eh, aby se do toho zapojila další města, nejenom města z EU, ale z celého světa, a aby projevily stejné odhodlání boje proti klimatickým změnám. Eh, začátkem tohoto měsíce je zde podpis více než sedmi tisíc měst, což je Eh, přes 230 eh, milionů obyvatel. Během roku 2016 proběhlo neformální zasedání ministrů, kteří odpovídají za městský rozvoj v EU a schválili eh, pakt z Amsterdamu, kde je potvrzená agenda strategií pro města. Tam se hovoří o novém způsobu řízení na více úrovních, kde instituce EU, členské státy, města a další zainteresovaní aktéři mohou budou společně pracovat. Zaměřuje se na několik eh, cílů eh, a klíčových politik. Zlepšit právní předpisy, zlepšit financování a zlepšit eh, vědomosti o těchto jevech. Jde o dobré informování, o osvětu a mm, především o tato témata, která přímo či nepřímo ovlivňují politiku eh, boje proti změnám klimatu. Je tady otázka příjmu robotlíků, kvalita vzduchu, eh, chudoba ve městech, bydlení, eh, cirkulární ekonomika, zaměstnanost, místní ekonomika, klimatické změny, energetický přechod, trvale udržitelné používání půdy, a přírody, městská mobilita, digitální eh, přerod, eh, smlouvy eh, ve městech, které budou inovující a účinné. V této zprávě bychom chtěli eh, potvrdit odhodlání EU a závazek EU eh, v boji proti klimatickým změnám a chceme navrhnout eh, politiky přizpůsobení se těmto změnám a bojem proti těmto změnám, které by byly adekvátní a kterými můžeme dosáhnout lepší kvality života ve městech a které budou trvalé udržitelné a zajistí, aby budoucí generace nejen Eh, dostali planetu ve stejných podmínkách, v jakých jsme planetu převzali my od předchozích generací, ale aby se tyto podmínky ještě dále mohly zlepšit. Města mají velkou odpovědnost eh, z hlediska oteplování eh, planety, protože tady se koncentruje obyvatelstvo a také představují velký potenciál pro vytvoření řešení Právě proto, že většina skleníkových plynů vzniká právě ve městech. Modely městské dopravy, městské mobility, eh, izolování, tepelné izolování budov, eh, spotřeba eh, materiálních statků, městské plánování, kvalita ovzduší, otázka znečištění, to všechno jsou velice důležité aspekty, které vytváří možnost, ve kterých právě města a vůbec celé regiony mohou hodně přispět k boji proti klimatickým změnám. Je tady třeba vytvořit příslušné eh, politiky. Je tady celá řada sektorů, kterých se to dotýká, a to jak soukromých, tak veřejných. Všechny tyto sféry mají legitimní odůvodnění zapojení se do tohoto boje a je třeba je brát v úvahu, je třeba je integrovat do navrhovaných společných řešení. Eh, koordinovaný postoj a postup všech eh, těchto oblastí horizontálně i vertikálně je nezbytným předpokladem. Jak už bylo řečeno i jindy, a chci to dnes znovu zopakovat v, tomto první, v této první výměně názorů, jakékoliv náměty jsou velmi vítané a samozřejmě jsou velmi zapotřebí. Připomeňme si, že klimatické změny eh, se neřídějí politickými názory či ideologickými přesvědčeními. Eh, budeme se muset zaměřit na tři hlavní složky vytvoření náležitého rámce pro účinný postup eh, proti klimatickým změnám. Definice politik, které je možné uplatnit ve městech a v regionech. A za třetí, doporučení pro politiky EU, zejména pro politiku soudržnosti. Já myslím, že aby bylo možné definovat eh, účinný rámec eh, postupu, je třeba stanovit si regionální cíle a celostátní cíle, například snížit regionální emise skleníkových plynů, eh, snižovat eh, sektorové emise, používat obnovitelné zdroje energií, rozumně využívat energie, eh, stanovit si určité tarify pro emise plynů a především je třeba eh, podkusit se zajistit eh, dobrý přechod na trvale udržitelné energetické zdroje ve prospěch ekonomického i sociálního pokroku. Vyžadované jsou určité Eh, změny jak v technologiích, tak ve financování, tak v dalších postupech. Musí tady být naprostá konsistentnost mezi environmentální politikou a ostatními politikami, aby bylo možné zavést eh, postupy při, umožňující přizpůsobit se nové situaci. Důležité je eh, vidět, jak navzájem se doplňují dva postoje eh, v této politice, to je snižování eh, klimatických změn a přizpůsobování se těmto změnám. Když se bude snižovat emise skleníkových plynů, především díky tomu, že se bude snižovat spotřeba energií a bude se účinněji využívat eh, energii, pak eh, včetně použití eh, obnovitelných zdrojů energií, pak je možné přispět k tomu prvnímu cíle. A to by mělo pozitivní dopad na vývoj klimatických změn. Je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo velkým škodám. A to se musí projevit v dopravě, v energetice, v městském plánování, v teritoriálním plánování v řízení měst a bude třeba definovat eh, také eh, konkrétní dopady. Chceme-li, aby takové opatření měly eh, účinek v oblasti ekonomiky, plánování, posuzování. Každá tato fáze je zaměřena na změnu situace z dlouhodobého hlediska, bude zapotřebí velmi hlubokých strukturálních změn eh, v oblasti postupování, v oblasti eh, postupování orgánů, z hlediska spotřeby a také z hlediska životního stylu i z hlediska uvažování lidí. Také je třeba eh, osvětově působit, zvyšovat povědomí obyvatel eh, o nutnosti přijímat takovéto, takováto opatření a vyrovnat se se změnami. Je třeba eh, realizovat aktivní účinné politiky ve městech v boji proti klimatickým změnám. Také spolupráce mezi regiony, spolupráce přeshraniční je zapotřebí jakož i eh, otázka genderu. V politice EU, v politice konkrétně soudržnosti, je třeba brát v úvahu klimatické aspekty, klimatické cíle, které si stanovuje, abychom zajistili, že eh, vydané prostředky z EU přinesou skutečný a měřitelný výsledek. Eh, dáváme vám ještě minutu, říká předseda. Ano, e, aby bylo možné dosáhnout všech těch cílů, které se stanujeme v oblasti um, environmentální, které by ve skutečnosti měly být ještě mnohem ambicioznější, než co stanovila COP21. Politika soudržnosti by e, se měla takto zaměřit na e, obě hlavní strategie, přizpůsobení se změnám, omezení změn. Já tedy tady kus přeskočím ve svém textu, abych nezdržela. Na závěr dám jeden příklad. Příklad nedostatku nedostatečné koordinace a nedostatečného eh, plánování, ale přitom myšlenka je tady velice dobrá. My eh, samozřejmě vyjádříme ve zprávě celou řadu eh, těchto myšlenek, které budou ještě mnohem podrobněji rozvedeny, než co tady teď říkám. Uveďme si příklad, abychom doplnili výklad. A to je otázka, kam až nás mohou zavést někdy politiky. Já říká předseda, já vás musím přerušit. Já vás musím přerušit, protože musíme dodržet časový harmonogram. Máme tady eh, také časové omezení i z hlediska dostupnosti tlumočení. Já myslím, že jsme všichni pochopili eh, smysl vaší velmi podrobné prezentace. Eh, máme představu, jak bude vypadat návrh textu, který nám předložíte v listopadu. Eh, děkuji vám mnohokrát a teď dám slovo jednotlivým koordinátorům za EPP. Maria Slaka. Vážení kolegové, dovolte mi říct si pár úvodních myšlenek k této zprávě. Já si nemyslím, že to je zpráva, která by musela řešit úplně všechno v otázce změny klimatu. Soustředím se pouze na roli měst a regionu při řešení změn klimatu, jak všichni víte. Ehm, COP21 vyžaduje, aby místní a regionální samozprávy navýšily činnost této oblasti. Já se soustředím na politiku soudržnosti, protože ta tady hraje výraznou roli při řešení změn klimatu, a to zejména ve třech tematických cílech, které jsou přímo nebo nepřímo zaměřeny na změnu klimatu. Za prvé je to tematický cíl 4. Podporujeme nízkouhlíkovou ekonomiku ve všech sektorech. Za druhé je to cíl 5 propagace prevence rizika a řízení rizik v oblasti změny klimatu a nakonec je to cíl 6, zachování a ochrana životního prostředí a účinnosti využívání zdrojů. Podle nedávných prezentací z loňského léta se odhaduje, že nejméně 56 milionů eur se vydává na klimatické činnosti. Ono to sice nestačí, ale myslím si, že eh, v tomto případě hrají velkou roli granty a na to se musíme zaměřit. Proto jsem připravena diskutovat roli dalších finančních nástrojů a finančních projektů, které budou bojovat se změnou klimatu. A samozřejmě bych ráda zopakovala také to, že my jako EPP jsme totálně proti závazným cílům v otázce změny klimatu, zejména v členských státech a na regionální úrovni. Ale to řečeno, těším se na spolupráci se zpravodaji na vypracování úspěšné zprávy a na zabránění překryvů. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji za SAD Louis Joseph. Le changement climatique euh, Klimatické změny jsou euh, složitou záležitostí, která má dopad na všechny ostatní aspekty života na naší pla- planetě. Je tady dopad na eh, chudobu, na hospodářský rozvoj, na nárůst obyvatelstva i na využívání zdrojů. Eh, potřebujeme tedy eh, řešení pro všechny oblasti Naléhavě nutné je vytvořit eh, eh, strategie pro eh, snižování klimatických změn a přizpůsobování se těmto změnám. Tady je zapotřebí pluridisciplinárního přístupu sociálních věd, technických věd, abychom mohli reagovat globálním způsobem na klimatické změny. Také školství, vzdělávání je velice důležité v této oblasti. Pomohlo pomáhat mladým i méně mladým, aby pochopili dopady oteplování planety, aby změnili eh, své chování, změnili své názory a eh, přizpůsobovali se eh, těmto situacím. Je tady zapotřebí mít programy vzdělávání. Můžeme rozvinout velmi souborné postupy, aby se vzdělávání a školství přeměnilo s přihlédnutím k potřebám klimatických změn. Podobné programy mohou pomoci lidem pochopit dopady klimatických změn, oteplování planety. tomu je třeba posílit schopnosti členských států, aby zajistili předpisy eh, v tomto směru, aby zavedli nové, novátorské pedagogické postupy ve školách a aby zvýšili povědomí o důležitosti těchto témat a aby rozvíjeli také neformální postupy vzdělávání v médiích. Pane předsedo, já musím říci, že kolegyně Dansila měla přednést tuto, tento příspěvek, já jsem ji tady zastoupil. Děkuji. Děkuji vám. A tady za Alde dávám slovo mm, kolegovi, který zastoupí. Takula. Um... Děkuji jménem pana Takuly. Chci říct, že za poslední týdny a dny zažíváme Eh, silné monsunové deště v jihovýchodní Asii a eh, zrovna včera velice silné hurikány v eh, Karibiku, ale také v Americe. Nedostatek deště ve východní Africe však naopak působí hladomor a vyhání tisíce lidí z jejich domovů jako klimatické uprchlíky věci věří, že lidská činnost je významným přispívacím faktorem eh, pro toto extrémní počasí. Jsou to výsledky globálního teplování a proto není pochyb o tom, že potřebujeme extrémní opatření na prevenci změny klimatu. Samozřejmě pařížská dohoda je první světová komplexní klimatická dohoda, která tyto ambice má. Aniž bychom zabíhali do podrobností, můžeme být i přesvědčeni, že má plný potenciál, který je nutný pro zamýšlený efekt Eh, prohlášení prezidenta Trumpa ohledně této dohody, na základě kterých se rozhodlo té dohody odstoupit, nejsou založena na faktech. Kromě eh, vědeckých důkazů, které podporují eh, tyto dohody, je pravděpodobně potřeba přemýšlet o dalších možných postupech pro všechny země, ale také pro všechny jednotlivé občany, abychom se snažili omezovat emise skleníkových plynů. Náš stínový zpravodaj je přesvědčen, že zde existuje jednoduché rácio, které je pro pařížskou dohodu. E, co je prospěšné pro místní životní prostředí města a regiony, je obvykle také prospěšné na globální úrovni. E, proto je potřeba i nadále představovat fakticky založené důkazy a bojovat proti globálnímu oteplování, ale je rovněž potřeba podporovat a motivovat všechny občany ve všech městech, ve všech regionech, aby pracovali na lepším, bezpečnějším a pohodlnějším životním prostředím v našich sousedstvích, v našich městech a regionech. Rád bych také apeloval na to, že je potřeba podniknout kroky na lepší připravenost na bouřky, e, zátopy, e, záplavy a sucha. Protože lze očekávat, že k těmto jevům bude docházet častěji Globální oteplování bude přicházet, i když bude pařížská dohoda implementována. My si musíme uvědomit všechny ty výzvy, které kvůli tomu před námi stojí a je potřeba přizpůsobit naši činnost optimálním způsobem. A já bych rovněž rád dodal, že ta snaha, kterou můžeme provést, a to by se mělo reflektovat v naší zprávě v rámci té urbání agendy a urbání inovace, protože například ta energetická tranzice, to je jedno z témat, kde ta partnerství fungují, kde ty inovativní akce jsou financovatelné a doufám, že to paní zpravodajka ve své zprávě zohlední. Děkuji. Merci beaucoup. Eh, děkuji. A za zelené, Alnis Rob. E, děkuji. Dva ze tří občané EU žijí ve městech, Pětina energie se spotřebovává ve městech a většina znečištění pochází právě z měst. Takže je potřeba začít ve městech. Je jasné, že účinnější politika rozhoduje o tom, zda budeme mít bezpečnější budoucnost pro naši planetu nebo ne. V pařížské dohodě se poprvé zmiňují úkoly států. Evropská unie eh, a její členské státy se zavázaly, že 20 eh, dlouhodobého financování zaměří právě na tyto otázky. To znamená na opatření proti změně klimatu. Bude to až čtvrtina eh, prostředků z politiky soudržnosti. A tím pádem se nabízí otázka, zda tyto prostředky lze nějak lépe cílit. Je to potřeba daleko přesně formulovat a je potřeba podniknout administrativní opatření tak, aby tyto prostředky nebyly zaúčtovávány dva nebo víckrát. Kohezní a další finanční prostředky musí jít ruku v ruce s úkoly členských států, které musí plnit cíle do roku 2030. To znamená, místní komunity a obce musí rozhodovat o tom, jak ty prostředky budou nasazeny pro ta opatření přímo v místě. Je potřeba myslet na lepší účinnost, vyšší efektivitu. Možná, že ty nejefektivnější eh, komunity, nejefektivnější obce by mohly být nějak vyznamenány. Je potřeba připravovat pobídky. Je, pot, je třeba využívat potenciál eh, regionů. A to naplno. Regiony nesmějí pouze prosazovat eh, předpisy národních vlád, musí sami vytvářet a být zodpovědné za programy přímo u nich. A to se nevztahuje pouze na oblast dopravy nebo energetiky. Výměna osvědčených postupů a dobrých zkušeností, spolupráce s ostatními regiony ty společné nároky na financování programu. To do toho také zapadá. My i budeme i nadále eh, muset nějak výjít bez revoluce v energetické oblasti. Je potřeba pamatovat na energetické zdroje a co možná je decentralizovat. Každý energetický spotřebitel by měl mít možnost sám produkovat energii a měl by mít přístup k jaksi k těm distribuovaným sítím energetickým. Zejména zelená energie by měla být prosazována. V oblasti průmyslu bychom měli mít možnost eh, přispívat k zelené transformaci. A podobně důležité je, aby do celého procesu byla zapojena i věda, protože technologický pokrok eh, musí být také zajištěn. A nakonec bych rád hovořil ještě o externích prvcích. Ačkoliv tato zpráva hovoří pouze o státech, tak státy neexistují sami pro sebe. A proto je potřeba přejít z uhelné ekonomiky na nějakou ekonomiku moderní. Je potřeba pamatovat na to, že ani na to nesmíme zapomínat. Eh, nesmí to sloužit jenom k tomu, abychom ve finále dostali evropskou podporu. Děkuji vám. Eh, stínový zpravodaj za FDD je tady není, takže dáme slovo DG Regio. Pan Sander je tady? A Roza, pardon. Ale, no, ano, Okay. Grazie, presidente. Eh, il tema del rapporto COP21. Děkuji. Eh, paní prezidentkyně, to téma, eh, pane předsedo, to téma COP21 a politiky soudržnosti eh, je pro mě samozřejmě velice důležité, eh, zejména eh, vzhledem k tomu, že patřím k hnutí pěti hvězd. S celou naší delegací už v roce 2015 deklarovali, že nemůžeme být spokojeni s pařížskou dohodou. A samozřejmě přes noc se nedá v té věci nic změnit, ale nestačí. Mm, malá opatření bude muset přijmout drastické kroky. Podívejte se také na to, jak řešit už ty eh, škody, eh, které byly zaznamenány. Je třeba samozřejmě eh, vylepšit národní plány, ale přijmout i další kroky protože jinak už bude brzo eh, mít eh, zvýšení teploty o více než 2,7 stupně. A pokud se podíváme na to, co se projednávalo v Paříži a ty informace tam, tak eh, to vypovídá hodně. Těch fatálních 1,5 stupně, přes, který, přes které se nemůžeme dostat, To je velmi obtížná věc. A když vidíme, eh, jaké eh, přírodní katastrofy se teď dějí, jak sucha, tak eh, povodně, více než milion mrtvých v posledních letech, 45 milionu zraněných, Eh, právě v těchto katastrofách, tak eh, je jasné, že tak to nemůže jít dále. Co můžeme tedy udělat? Jako Evropská unie můžeme opravdu eh, provést politiku dekarbonizace. Můžeme se snažit působit do budoucna bez uhlíku, ale podívejte se nejdříve jak to vypadá tady v Evropě, ještě než budeme odsuzovat eh, zbytek světa. Co můžeme říci s EFSI situaci v našich eh, mořích, kde se těží ropa? Když se podíváte na to, jak to vypadá s vysokorychlostní vlaky, a nebo eh, s tím, že komise pořád nic nedělá a s s podporou eh, ocelářů, kteří znečišťují životní prostředí, jako to bylo u eh, firmy Elva v eh, Itálii. Pokud nemůžeme si konkrétně opravdu při eh, zamýšlení eh, těch jednotlivých podpůrných, promýšlení těch podpůrných eh, investičních programů stanovit dekarbonizaci jako skutečný cíl. To neznamená, že nebudeme už vůbec používat žádný uhlík, ale, nebo žádné uhlí, ale je třeba ho zásadně snížit. Neplatí to jenom pro uhlí, ale pro všechny, všechna pevná paliva. Potřebujeme skutečné zelené technologie. Elektrodopravu, to znamená elektřinu eh, jako prostředek pohonu eh, našich, eh, naší veřejné dopravy. Jedině tak bude moci s důvěrou se hledět do budoucnosti. Děkuji. Ano, to by bylo opravdu velkou chybou nedat vám slovo. A DG klima a DG Regio. Děkuji za to, že jste tady. Nechávám slovo panu Sanderovi z DG Regio. Nebo chce hovořit DG Klima, vy se dohodnete mezi sebou. Ano, ano. Bude to jiné DG, které bude hovořit eh, jiná osoba, ale zastupujeme stejnou instituci, komisi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Eh, paní eh, Valině za její eh, vystoupení i za návrh textu. A já teď přejdu do angličtiny. Myslím si, že svět může určitě počítat s neochvěrnou a silnou Eh, podporou Evropské unie v boji s klimatickými změnami. V příštích měsících se pokusíme posílit naše partnerství a vytvářet nová spojenství Evropská unie bude zastoupena příští týden eh, v Montrealu společně s Čínou, Kanadou a dalšími zeměmi právě proto, aby eh, Eh, prosazovala eh, svoji linii, pokud je o klimatické změny. Jak bylo eh, řečeno, je třeba řešit na všech úrovních jak zmírňování klimatických změn, tak přizpůsobení se jim. V Paříži byla uznána role měst, místních orgánů k eh, posílení snah o omezení emisí, k zvýšení odolnosti a k eh, zahájení větší spolupráce. Vždycky jsou, eh, mince mají vždycky dvě strany. Města samozřejmě čelí velkým výzvám, až, ať už jde o, o vlny veder, sucha nebo povodně a samozřejmě tady jsou i příležitosti. Některé e, země to e, zvládly, ale zase z nich e, poučit. Pokud jde o klíčovou úlohu měst, tak v komisi podporujeme právě ta, kde si to vzali starostové za své. Teď jsou je nějakých 500 měst, eh, která přistoupila k příslušnému kovenantu, k příslušné dohodě a nějakých 900 měst má a příslušnou strategii. A teď máme 24 členských států, které už mají národní strategii přizpůsobení se klimatickým změnám. Takže to jsou velice dobré výsledky. Pokud vás budou eh, zajímat eh, ty výsledky, Skopu, tak eh, všechno je to k dispozici mm, na eh, webu, ale Gorkova má to také s radostí, eh, mm, s radostí poskytnu. Pokud jde o dohodu starostů, tak to jsou víceméně všechno přísliby, místně určené příspěvky. Paní Dalila zmínila závazek na rok 2030, ale na rok 2020 už máme dobrý výsledek starostové eh, eh, se zavázali, že eh, dosáhnou nějakých 26% a teď už dosáhli nějakých 23%, takže dokonce překračují ten evropský cíl. Také bylo zmíněno, že je zde vazba s, tím, s tou evropskou dohodou a dohodou starostů. Teď máme velký sbor místních zastupitelských sborů, kterému se říká globální eh, schromáždění starostů, a ten eh, přispěje k eh, té globální dohodě OSN k klimatickým změnám. Oni se teď setkají a pokusí se dále rozšířit své kruhy. V roce 2018 UNFCCC přispěje k eh, dialogu mm, mezi nestátními orgány a regionálními orgány, zatím aktéry a regionálními orgány, tak aby eh, zjistili, jestli ty kolektivní eh, snahy povedou k dosažení toho teplotního cíle. Máme zde šestou hodnotící zprávu k městům. Zvláštní zpráva bude vytvořena pro tu eh, sedmou hodnotící zprávu, ale eh, tam eh, to ještě není stanoveno časově. Zase jde o to globální úsilí do roku 2023. Krátkodobě je důležité, aby ty místní kroky podporovaly i národní úsilí a implementovali tedy ty národní příspěvky, ať už jste z města a obce nebo regionu, které e, nepřispě, se, se rozhodne nepřipojilo k dohodě starostů, tak prosím, učiňte tak, protože to je opravdu velice důležité k e, naplnění pařížské dohody. Také bylo e, zmíněno, že je hodně evropský. já se omlouvám, ale musím vás přerušit, protože už máme velké spoždění, tak prosím, kdybyste dvěma slovy uzavřela. So just to say, in the EU funds, we have already a sizable share that supports cities. Už teď máme uh, hodně uh, měst, uh, teda vysoký podíl měst v tomto. Uh, uh, může pomo- pomoci s organizací investic a uh, v současném náročném politickém klimatu, v americkém kontextu, nestátní aktéři, města a regiony mají důležitou úlohu tak abychom eh, zvýšili eh, ambice států. A ty výzvy, které jsou eh, před, vámi, před námi, jsou opravdu mimořádné, ale určitě v nám historie dá zapravdu. Je Děkuji vám. Takže tady jde o první výměnu názorů. Naše kolegyně nám předloží v listopadu návrh textu Diskuse byla velmi bohatá. Děkuji eh, kolegyni Vajina za její velmi podrobné vystoupení, které nám dalo představu o situaci. Víme, že dosáhnout cílů COP21 nebude možné bez velkého podílu měst. Všechny údaje, které tady zazněly, to dokazují. A také bychom měli ještě eh, uspůsobit i eh, naše právní předpisy k tomuto cíli. Děkuji a uzavírám tuto eh, toto zasedání a prosím ty, aby aby zůstali ti, kdo se účastní schůze koordinátorů. Všichni ostatní, prosím, odejděte ze sálu. A chci upozornit na dvojí slyšení dnes odpoledne. Jedno s Evropským účetním dvorem a druhé s generálním ředitelem DG Regio s panem Lometrem. Jsem přesvědčen, že obojí slyšení bude, budou velmi zajímavá, že bude řada otázek a že eh, si to s velkým zájmem poslechneme. Takže nashledanou dnes odpoledne a e, děkuji zástupcům komise za odpovědi na e, rozpravu.